Okay, ladies and gentlemen, colleagues. Dámy a pánové, vážení kolegové, dovolte mi, abych zahájil odpolední zasedání. Jak víte, před námi jsou na dnešní odpoledne tři zprávy. Ta první z nich je Bílá kniha o budoucnosti jednotného evropského dopravního prostoru a následná výměna názoru. Já předám slovo panu Grošovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, Bílá kniha, tak jak je nám dnes eh, předložila, by podle mého názoru měla být příležitostí k první výměně názorů. Samozřejmě, že se budeme tedy zabývat eh, touto předlohou komise ale já se domnívám, že velice rychle bychom měli dospět ke konkrétním návrhům. A e, k té bílé knize bychom měli přistupovat relativně pragmaticky. Kdo hovoří o bílé knize, tak ví, že to není první. A proto myslím, že bude velice dobré nejdříve se podívat do minulosti a podívat se, zda to, co bylo v minulosti stanoveno jako cíl nebo cíle, zda tyto cíly byly skutečně realizovány, například snížení CO2, potom sociální technická harmonizace, internalizace eh, nákladu například. A pokud těchto cílů nebylo dosaženo, tak si musíme odpovědět na otázku proč. Bylo to proto, že ty cíle nebyly již tak eh, důležité, anebo jsme nebyli schopni těchto cílů dosáhnout. Druhá předběžná připomínka, kterou bych učinil, spočívá v tom, že tato bílá kniha samozřejmě se dívá daleko, tedy rok 2030-2050, což v principu není špatné. Ale v současné situaci a na základě zkušeností posledních měsíců s radou se může toto stát relativně nebezpečné. Dokážu si představit, že mnozí budou eh, souhlasit eh, s těmi návrhy, protože se budou vlastně realizovat do roku 2040 nebo 2050 a tudíž budeme požadovat více, než eh, se bude moci realizovat. Proto si myslím, že jako parlament musíme vystupovat pragmaticky, musíme předkládat konkrétní návrhy. To znamená, měli bychom se omezit spíše na období deseti let. Samozřejmě, že bychom neměli ze zřetele ztrácet i další pak období a měli bychom se zaměřit na konkrétní opatření, tak abychom eh, mohli jako parlament eh, nad tím také dohlížet. Před jedním rokem jsme mm, vlastně již udělali určitý přehled a sice hovořili jsme o efektivní komodalitě a tvrdili jsme, že je to předpoklad právě pro navýšení efektivity z hlediska lidí a ekonomiky. A to znamená, že jsme řekli, že všechny druhy dopravy musí koherentně spolupracovat, protože je nutné používat samozřejmě různými způsoby tyto druhy dopravy. A tyto eh, aspekty efektivity se musí dotýkat také životního prostředí, pracovních podmínek a v neposlední řadě musí zahrnovat také bezpečnost a harmonizaci. A to jsou cíle, podle mého názoru, které jsou eh, důrazně vytyčeny v tomto dokumentu. Je tady tedy období 2010 a 2030 a na toto období se měli důrazněji soustředit. Já se domnívám, že v následujících letech mm, bychom měli problematiku energetiky provázet skutečnými činy. Teď je otázka, zda skutečně eh, dosáhneme tedy těchto cílů v rámci toho harmonogramu, který tady je uveden. Já bych byl rád, kdyby se nám podařilo například snížit silniční dopravu, ale pak také eh, v eh, námořní dopravě a v letecké dopravě z hlediska snižování CO2. To by pro mě byl velice důležitý první přístup. A co se týče otevírání trhu, principiálně jsme pro dobře otevřený trh. To ovšem neznamená, že tento trh se otevře za každou cenu. Mám na mysli zvláště tu slavnou diskuzi, kterou jsme měli o kabotáži eh, před dvěma lety. I tento parlament širokou většinou vyjádřil podporu pro otevřený trh, ale eh, také jsme požadovali dodržování pravidel v tomto otevřeném trhu. Není možné, aby například eh, na jedné straně se bránilo pravidlům v sociální oblasti a na druhé straně se za každou cenu otevíral trh. Já si myslím, že v rámci této efektivity musíme některé tyto aspekty pečlivěji eh, vyjádřit, než jak je to stanoveno v tomto dokumentu. Konkrétní realistické cíle podle mého názoru znamenají, že musíme eh, s komisí a s radou diskutovat velmi jednoznačně. Ta diskuze, která proběhla v posledních měsících a diskuze, kterou budeme mít ohledně železnic, ukazuje, že zde v parlamentu máme širokou většinu z hlediska stanovení cílů, které jsou ekonomické a které mají také politik, eh, charakter dopravní politiky a přitom nejsou přebírány členskými státy. A ještě horší je, že za těmito opatřeními eh, se skrývají také některé aspekty zaměstnanosti a sociálních aspektů a eh, dochází někdy k zhoršování těchto aspektů a tehdy členské státy často říkají, že je to právě chyba Evropské unie. To znamená, že mnoho členských států se odvolává na EU. V každém případě tento parlament musí ukázat, že chceme otevřený trh, že tento trh musí fungovat na základě určitých pravidel a že tento eh, otevřený trh neznamená eh, mzdový dumping nebo ekologický dumping, pokud to tak můžeme říkat, anebo další podhodnocování nebo spochybňování důležitých hodnot. Pokud budete s tím souhlasit, kolegové, tak eh, navrhuji, abychom téma bezpečnosti, efektivity a různých druhů dopravy, abychom toto téma důkladně eh, probrali, abychom se soustředěně soustředili na některé nedostatky z minulosti a abychom také tlačili na komisi z hlediska iniciativ. Tento dokument představuje důležitý základ z hlediska i toho harmonogramu až na rok 2050, eh, ale podle mého názoru bychom se měli soustředit na 10 let. Já myslím, že to stačí jako úvod, těším se na spolupráci s kolegy v tomto výboru a doufám, že jako parlament budeme vystupovat velice pozitivně a budeme moci vyslat kvalitní signál z hlediska tohoto jednotného evropského dopravního prostoru budoucnosti. Děkuji, pane Groši. Ještě předtím, než předám slovo členům, tak za komisí má slovo paní Jäger. Kde vás máme? Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, dámy a pánové, v první řadě bych eh, ráda využila této příležitosti a poděkovala výboru pro dopravu za to, jak podporuje komisi v její, eh, a podporovala v přípravě Bílé knihy. Zejména tady bych chtěla poděkovat Matějemu Grošovi za jeho práci, kterou věnoval při přípravě zprávy na základě vzdělení komise o situaci v eh, dopravě v evropském prostoru za rok 2009. Eh, když jsme vás informovali o Bílé knize komise, to bylo po eh, přijetí eh, Bílé knihy 28. března. Místo předseda Kalas vám Bílou knihu představil a od té doby jsme měli více příležitostí na toto téma hovořit. Bílá kniha přitáhla velký zájem pozornost a ve směs reakce jsou pozitivní, takže já bych také chtěla využít příležitosti a sdělit vám, že před několika dní ministři pro dopravu hovořili byli na radě na stejné téma. A ráda bych citovala, vítají Bílou knihu jakožto velice komplexní dokument, který přispívá ke konkurenceschopnosti odvětví, doplnění jednotného trhu a vyřešení otázku nezávislosti. Členské státy považují za vhodný základ pro rozvoj budoucích opatření pro dopravní politiku. Také bych chtěla říci, že politici i zúčastněné strany nahlížejí odlišně na některé specifické aspekty, nicméně postupně narystá konsenzus ohledně určování hlavních výzev a potřeby splňovat ambiciozní cíle a činit konkrétní akce. Uvědomujeme si, že hospodářské, sociální, environmentální cíle dopravní politiky jsou naprosto propojeny. Pokud se podíváme jen za to krátkodobé hledisko, je nezbytné snižovat tedy náklady na palivo a stejně tak bojovat proti klimatickým změnám a snižovat také um, znečištění na místní úrovni. Je třeba, aby doprava byla udržitelná, a to napomůže také tomu, aby náš e, průmysl byl konkurenceschopností. Když nabídneme lepší dopravní e, příležitosti, e, pomůžeme našim občanům, naší společnosti, ale vyřešíme také problémy podnikatelů. Komise se také rozhodla, že bude využívat přístup vytvoření opravdu účinných modalit a že přispějeme tedy eh, konkrétními aktivitami. Myslím si, že všechny tyto, pojm, všechny tyto body byly dobře převzaty. Vážení členové parlamentu, asi si vzpomínáte, že v roce 2001 jsme eh, požádali o modální přesun. O několik let později jsme to nazvali komodality, ale v Bílé knize hovoříme o plně eh, modální integraci. Takže tak, eh, k to došlo postupné změně. Požadujeme tedy větší účinnost prostřednictvím konsolidace objemů, prostřednictvím eh, větší tedy eh, zátěže, co se týče nákladní přepravy a využívání železnic a také vodní přepravy a odvod velkých nákladních eh, převozů ze silnic právě na ty jiné způsoby. Přeprava, doprava musí mít k dispozici jednotný vícemodelní eh, prostor na základě eh, spojování sítí. Toto samozřejmě se nachází průřezově v celé Bílé knize, pan zpravodaj to zaznamenal a vlastně povzbuzuje k iniciativám na úrovni jednotného trhu kde tedy eh, budeme mít eh, podpořit to tedy eh, kom, vytváření vylepšování celé této složité sítě. Budeme tu mít určité pokroky v technologiích a to přispěje k rozvoji udržitelnosti a navýšení mobility našich občanů a zlepšení situace podnikatelů. Ehm, potřeba mobility to není možnost, je to opravdové právo, podporují to i naši politici, je to nezbytné z hledisek sociálních, hospodářských, environmentálních. Toto prohlášení rozhodně eh, nemá klas stranou jiné inteligentní formy řízení, všechno to, co ehm, funguje ve prospěch navýšení mobility a zlepšení obecného blabobytu. Dovolte mi, abych na závěr řekla, že jsme tu vyčlenili 40 aktivit, které komise navrhuje pro nadcházejících 10 let. Jedná se o velice konkrétní návrhy a jsou v souladu právě i s ambicemi těchto cílů. Abych zmínila jenom některé. Na železnici navrhujeme otevření domácího trhu pro cestující prostřednictvím veřejných výběrových řízení, stejně tak pro provozovatele co se technologií týče, tady máme dlouhodobé cíle v rámci standardu pro CO2 a co se týče infrastruktur a fungování, tady žádáme o větší kondicionalitu, co se týče užívání prostředků EU. Budeme také pokračovat na práci, v práci na téma eurovinety a snažit se o odstranění právě i nějakých eh, daňových eh, potíží. Co se týče místní přepravy, tady podporujeme eh, schválení plánu na navýšení mobility. Pokud jen několik z těchto plánů aktivit eh, bude provedeno z toho celkového počtu 40, tak se určitě eh, dostaví obrovské změny v přepravě. Někdo to může nazývat i revoluci. A doufám, že Evropský parlament podpoří naši strategii a že společným úsilím se nám podaří opravdu splnit společné cíle. Komise má svůj pracovní program na roky 2012 až 2014. To budeme projednávat na zasedání v září. Opravdu už nyní se těšíme na výměnu názorů s vámi a myslím si, že podobně jako tato bílá kniha, to bude naše společné úsilí. Děkuji. Děkuji paní Jäger. A nyní dám slovo řečníkům za um, jednotlivé frakce. Paní Sehnalová, prosím. Děkuji, děkuji za slovo. Vize Evropské komise do roku 2050 je důležitým dokumentem k nastavení budoucích směrů nejen dopravní politiky, protože k její realizaci je nutná koordinace a soulad i s dalšími politikami a ekonomickými sektory. Jde nejen o energetiku, ale i o provázanost na životní prostředí, veřejné zdraví, eh, včetně bezpečnosti. Tu osobně považuji za jednu z klíčových priorit s ohledem na známé statistiky a také dnes dopoledne schválenou zprávu. Proto je nutné Bílou knihu přivítat nejen jako materiál pro diskuzi, ale zejména jako odrazový můstek či rámec, ve kterém se budou pohybovat konkrétní a realistické cíle a kroky, včetně eh, legislativních a finančních nástrojů ve střednědobém horizontu do roku 2020, jak už zde bylo řečeno. Mělo by přitom být také jasné, jaké konkrétní kroky budou činěny současnou komisí v tomto vytyčeném směru. Už bylo také řečeno, že současná Bílá kniha navazuje na předchozí dokumenty, zejména Bílou knihu z roku 2001 a její eh, průběžné vyhodnocení z roku 2006. Pozice Evropského parlamentu je definována také ve zprávě o budoucnosti dopravy z roku 2010. Toto všechno jsou dokumenty, které by měly být eh, v této Bílé knize brány v úvahu, včetně analýzy, do jaké míry bylo dosaženo cílů z Bílé knihy z roku 2001 Konstatování, že staré cíle zůstávají a přibyly nové, by mělo být v tomto směru poněkud upřesněno. Domnívám se, že současná Bílá kniha má jedinečnou příležitost zabývat se skutečně plánem na vytvoření jednotného evropského dopravního prostoru. Jde o dopravní prostor Evropské unie po svém rozšíření, jde tedy o dopravní prostor tvořený 27 členskými zeměmi v různé výchozí pozici. Toto představuje jednu z významných výzev, neboť úroveň jak infrastruktury, tak dopravních služeb je stále velmi rozdílná. To samozřejmě limituje dosažení vytyčených cílů jako celku. Vnímám pozitivně, že na tuto skutečnost Bílá kniha upozorňuje. Nástroje evropské politiky soudržnosti musí proto i nadále podporovat rychlejší zbližování úrovně dopravní infrastruktury ve členských zemích. Uvítala bych nicméně jistou specifikaci těchto nástrojů. Základním požadav, eh, požadavkem pro vytvoření jednotného evropského dopravního prostoru je intermodalita, tedy komplexní a zejména efektivní propojení dopravních sítí. To skutečně bude vyžadovat značné investice a otázka zdrojů jejich financování je jednou z těch klíčových. Poselstvím Bílé knihy by měla být smysluplná kooperace a kompatibilita mezi jednotlivými druhy dopravy namísto jejich neefektivní konkurence. V Bílé knize jsou cíle vytčeny eh, pro dopravu rozdělenou na městskou, střední a dálkovou, přičemž nejsou zcela jasné definice těchto pojmů. Toto rozdělení tak může být v některých případech zavádějící a pro některé druhy dopravy těžko proveditelné. Bílá kniha je v řadě oblastí velmi ambiciózní a různé státy mají rozličný potenciál k jejich dosažení. Nicméně jde o nastavení směru jako takového a proto s ohledem na zjevnou neudržitelnost stávajícího stavu tento přístup podporují. V Bílé knize je navrženo deset hlavních cílů. Tyto cíle v obecné rovině je dle mého názoru vhodné podpořit z několika ale. Je samozřejmé a dá se očekávat diskuze na téma subsidiarity, zejména pokud jde o cíle v oblasti městské mobility a opouštění konvenčně poháněných automobilů z center měst. Značná míra flexibility musí být samozřejmě zaručena. Nicméně se domnívám, že určitý doporučující rámec a zejména motivační nástroje podpory žádoucího směřování městské mobility mají být stanoveny na evropské úrovni. Stejně tak je ale nutné velmi důkladné posouzení a analýza stanovených cílů dekarbonizace z hlediska jejich dopadů, logistiky a dalších aspektů proveditelnosti a reálnosti. Významným prvkem, který má v dokumentu zásadní místo, je proces internalizace externích nákladů, prosazování principu znečišťovatel platí a uživatel platí, zrovnoprávnění různých druhů dopravy, pokud jde o různé poplatky a daně, které by měly vést spolu s dalšími opatřeními k efektivnějšímu chování a využívání stávající nově budované infrastruktury dle mého názoru není možné se v diskuzích vyhýbat ani pojmům jako je zbytná mobilita a využívání technologií které povedou ke skutečně racionálnímu a udržitelnému chování. bílá kniha se zmiňuje v seznamu iniciativ i o pracovních příležitostech a podmínkách pracovníků v dopravě. S ohledem na to, že dopravní sektor zaměstnává okolo ten milionů osob, jde o významný aspekt, kterému je třeba věnovat v Bílé knize náležitou pozornost, jak z pohledu kvality pracovních míst, bezpečnosti práce, odborné přípravy a vzdělávání, včetně dopadu na kvalitu služeb a bezpečnosti. Zde považuji za nutné lépe vyjasnit pojem sociální kodex mobilních pracovníků a jeho legislativní zakotvení. Jsem přesvědčena, že konkurenceschopnost, efektivita a kvalita služeb jdou v ruku v ruce. Proto podporuji otázky spojené se zvyšováním kvality služeb pro uživatele nákladní dopravy, tak cestující v osobní dopravě a kroky, které povedou k usnadnění přístupu k dopravním službám a jejich integraci. Chování spotřebitele považuji za zásadní a proto silně podporuji informační kampaně a pobídky směrem k udržitelné mobilitě. A na závěr prosté konstatování. Veřejná podpora pro dlouhodobou evropskou dopravní strategii je klíčem k jejímu prosazení jak na úrovni Evropské unie, tak ve členských státech, tak na regionální a místní úrovni. Děkuji a těším se na spolupráci. Group, Děkuji a za ALDE paní Meissner. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Um, provoz a doprava je v mnoha ohledech nesmírně důležitá. Je to skutečná páteř ekonomiky a čím průchodnější je tento tok, tím je to lepší pro nás. Ovšem je to také příčina emisí a proto je rozhodující zaměřit se na emisní ekologické cíle. Tak, jak bylo v tomto dokumentu mm, napsáno, musíme přemýšlet, jakým způsobem propojit všechny druhy uh, Eh, dopravy. Tady souhlasím eh, s Matěj Grože, potřebujeme všechny tyto druhy. Potřebujeme, aby to bylo průchodné, aby tady <clears throat> bylo napojení a abychom dodržovali všechny cíle, které jsme si stanovili z hlediska eh, životního prostředí, bezpečnosti, přístupu starších osob, práv pacientů. Máme tady mnoho, mnoho práv a cílů, které vyžadujeme. Nevždy je možné toto vyřešit pouze na základě technologií, také některé nové technologie si nedovedeme ani představit. Eh, předpokládám, že zvláště u těch takzvaných inteligentních systémů, o těch asistenčních systémů jsou ještě možnosti, které si nedovedeme nyní ani představit. To vše musíme přeskoumat a proto je důležité, že zde máme tuto bílou knihu v pravidelných intervalech. Samozřejmě, že musíme hledat nejefektivnější řešení. A to je něco, kde nevždy souhlasím s návrhem komise. Já můžu pochopit, že komise předkládá návrhy, například kolik procent dokdy bychom chtěli zajistit překládku, přesun, dejme tomu ze silnice na železnice nebo na vodní cesty eh, v rámci tolika a tolika kilometrů. My jsme všechna tato čísla eh, si pročetli. Jistě, že je dobré mít vždy měřitelný cíl, to je důležité. Nicméně si kladu otázku, zda je vždy smysluplné v každém konkrétním regionu říci 30% musí se přesunout z tohoto typu dopravy na jiný typ. Já myslím, že musíme zohledňovat eh, specifika těchto jednotlivých regionů. Existují již městská specifika, eh, paní poslankyně Sehnalová o tom hovořila, máme tady také městské politiky. Musíme vždy přemýšlet, jakou metodu metodiku použít v rámci těchto konkrétních cílů. Proto myslím, že není dobré generálně zde uvádět tato procenta. Eh, minulý týden jsme eh, se zabývali na misi také říční dopravou a mm, já jsem si tehdy uvědomila, že by bylo vhodné, jak si potrhnout ještě více potenciál říční dopravy, protože to je ekologicky jaksi příznivý eh, druh eh, dopravy. A proto si myslím, že by bylo smysluplné eh, například do více převážet zboží eh, touto ekologickou cestou, která je i ekonomicky efektivnější, takže i na to bychom se měli více soustředit z hlediska říční dopravy. Paní Jagel z komise hovořila o tom, že by bylo samozřejmě dobré mít multimodální síť, Myslím si, že tady možnosti jsou, například trimodální koridory eh, vytvářet, i na to musíme dávat pozor. A eh, myslím si, že i to by mohlo být smysluplné a ekologicky zajímavé, tedy přeměnit a přecházet z jednoho typu dopravy na druhou. Neustálá eh, mobilita, to je samozřejmě výzva, na kterou musíme reagovat a musíme se zamýšlet také nad tím, jakým způsobem, využít potenciálu, samozřejmě také zohlednit individuální eh, typ dopravy, který by měl být ekologicky příznivější, tady s tím souhlasím. A eh, měli bychom se zaměřovat nejenom na ekologicky příznivou dopravu eh, zboží, ale i cestujících. Měli bychom promyslet systém ticketingu Eh, z hlediska informací, ty by měly být transparentní pro cestující, kteří cestují v Evropě, tak aby si mohli najít nejefektivnější eh, dopravní prostředek a samozřejmě co možná nejvíce využívat hromadnou dopravu například Brusel, eh, Madrid, tady eh, by bylo vhodné zjistit přes internet, jakým způsobem se tam dostat autobusem a tak dále. Je to vždycky složité, a takže člověk nakonec cestuje autem a to není možná ta nejlepší možnost. Já si myslím, že si musíme více uvědomit, že je tady možnost volby a nakonec financování. Samozřejmě to musíme také zohlednit, musíme se podívat, jak to vypadá s Evropskou investiční bankou, jaké podpůrné systémy pro různé projekty by tady mohly fungovat, odkud tyto finance budou pocházet. Samozřejmě financování je rozhodující. A nakonec bych chtěla říci, že si přeje, abychom nadále rozvíjeli tento trend eh, abychom si ponechali svobodu individuálního rozhodnutí. Děkuji a za ECR pan Radborn. <coughs> Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. To je první výměna názoru na toto téma a já bych se vrátil zpět k těm prvním krokům, o čem jsme tedy hovořili, když jsme říkali, že potřebujeme evropskou dopravní politiku, evropský dopravní prostor. To je asi jediný důvod, který tady v tomto vidím, je vlastně napomáhat službám, které poskytuje jednotný trh. To je v podstatě pro mě ta přidaná hodnota evropské dopravní politiky. O tom to je a o ničem jiném. A z tohoto hlediska Bílá kniha, o které nyní hovoříme, je podle mého názoru Eh, je pouze dobrá částečně. Rozhodně souhlasím s, něč, s, s, tě, s některými z těch poznámek, které to byly vyjádřeny, že tedy eh, nemůžete úplně vyřešit otázku mobility. Ovšem problémem tady je, že do určité míry tu v té bílé knize máme určitou směsici. Hovoří se tu o takových velkých vizích v rámci určitých podmínek, ale pak se zase hovoří o velice praktických hlediscích politiky. Takže já eh, z velké většiny tady nacházím spíš to eh, v té části těch vizí, eh, že že je to až příliš nereálné. Zaměřujeme se do roku 2020, ale když se vrátíme do 70. let, tak já si pamatuji na takové ty dokumenty o vizích dopravy. V těch 70. letech se hovořilo, že téměř budeme létat v automobilech, že z Londýna do Sydney se dostanete za tři čtvrtě hodiny a podobně. No a něco takového tady tak skoro vidím po těch 40 letech. Ty tehdejší vize byly naprosto nerealistické. Já nechci hovořit jenom tady v těch obecných liniích, chci se zmínit i konkrétně k jednotlivým návrhům. Za prvé, tento návrh, tedy ohledně aut mimo města, do konce tohoto stanoveného období. To je podle mého názoru plný nesmysl. My tu tedy zase hovoříme o těch cenách za e, silniční přepravu, o tom, že změníme zvyky e, lidí. To je sociální inženýrství a to se nám asi úplně ne, e, nepodaří, nebo takové řízení poptávky. Vždy tady trh je tím manažerem. Ne poptávka, ale samotný trh je tím řídícím krocem. Pak to, že se postupně odstraní konvenční druhy vozidel, dobrá, ale eh, pak, eh, když vyvinete úplně nové, eh, nové pohoné Eh, auta s novým pohonem dobrá, ale musíme být realisté. Jsou tu některé části toho seznamu, které bych mohl podpořit, ale některé jen těžko. Ještě chviličku, pane předsedo. Program TNT, tady souhlasím s návrhy komise, a, i, ale tím, jak by to mělo opravdu vypadat, když víme, že máme málo finančních prostředků pro nadcházející rok, roky, abychom vylepšili otázku eh, přepravy, dopravy Samozřejmě musíme to, to uznat, že ty snahy tu jsou. Pak i to jednotné evropské nebe, to zase stojí za to. Měli bychom se snažit o jeho realizaci co nejrychleji. Pak a také otázka koordinace financování, to tu zaznělo před chvíli. Eh, žijeme v období opravdu v náročných finančních omezení a v budoucnosti tomu bude také tak, takže bychom měli maximálně využívat stávající finance, než se spíš snažit tady mít jenom nějaké neuvěřitelné seznamy, aniž bychom na ně neměli eh, finanční prostředky. Pane předsedo, abych to zhrnul, jak jsem řekl na úvodu, jsou tu určité dobré pozitivní stránky v Bílé knize, některé věci, se kterými nesouhlasím, ale hlavně nesouhlasím s tou vizí. Ono je to o trhu, opravdu o doplnění a výpomoci tomu trhu a myslím si, že o ničem jiném dalším by to nemělo být. Pan Kramer za zelené, prosím. Jak řekl pan Bradburn, market, tedy trh je uh, manažerem. Bych dodal, že s tím souhlasím, ale eh, v té dopravě eh, je tento trh porušován právě v rámci politické vůle. My dáváme investice na létání, nedáváme žádné peníze železnicím, máme povinné mm, výdaje u železnic a na silnici je to volné, ten trh je zcela narušený a to je tedy výsledek, s kterým musíme pracovat. Máme tady obecné cíle Evropské unie z hlediska snižování emisí CO2, ale já tvrdím, že bez změny eh, této situace z hlediska mobility nedosáhneme eh, těchto cílů. Doprava způsobuje 30 těchto emisí. To je špatné. A horší je, že od 90. let došlo k výraznému navýšení emisí právě u e, dopravy, takže tam třikrát se to navýšilo, což představuje několik e, miliard e, eur. Takže je pozitivní, že komise si stanovuje cíle. Například to neexistuje v Německu. Doprava nehraje u nás žádnou roli. V Kyoto protokolu také doprava byla odsunuta, přitom způsobuje velké emise, proto je dobré, že komise uznala, že bez změny mobility nemůžeme bojovat proti klimatické změně a proto je dobré zde mít tyto obecné cíle, kterých tedy musíme dosáhnout. Takže eh, měli bychom hovořit o 30% do roku 2020. Samozřejmě to nezahrnuje všechny druhy dopravy, ale to je cíl, který jsme měli už té eh, minulé eh, Bílé knize. Komisař Kinok o tom tehdy hovořil. On chtěl přesunout do dopravu ze silnice na železnici, to se nepodařilo. A když se objevila další bílá kniha eh, za pana Baro, tak bylo řečeno, dobře, tak teď budeme pracovat s komodalitou. Nebylo ani prohlášeno, že se toho cíle nedosáhlo. Proto musíme jaksi uvítat, že v této bílé knize se otevřeně hovoří o tom, že je nutné přesunout dopravu eh, ze silnice na železnice a vodní cesty. Co je tady negativní? A poslední eh, vyjádření eh, zástupkyně komise Eh, bylo takové, že mm, v deseti letech musí dojít k velkému zlepšení. Tady ovšem eh, se hovoří o horizontu až do roku 2050. Samozřejmě eh, tady mm, není možné hovořit o skutečné realizovatelnosti těchto cílů. Pokud řekneme, že chceme snížit emise do 2030 eh, o 20 tak je to prakticky asi 1 ročně. A od roku 2030 do roku 2050 se chceme dostat na 60 to je 5 ročně. Ale já nyní vím přesně, že pokud teď začneme, tak nedosáhneme toho 1% ročně a vůbec ne 5%. Nemůžeme toto tady odkládat, musíme začít velice rychle jednat. Jinak skutečně eh, těchto cílů nebude možné dosáhnout. Proto musíme pojmenovat krátkodobé cíle a to je velká slabina té, tohoto dokumentu. Pokud to analyzuji, 2030. A pokud bych dosáhl těchto čísel, ale nedosáhl bych ty hodnoty eh, referenčního roku 90, 90, eh, 1990, tak vlastně by došlo k snížení těchto emisí v průmyslu o 8 V každém případě, pokud se podíváme na tyto cíle a porovnáme je s referenčními eh, roky, tak nejsou ambiciozní. Pak je tady snaha mm, zajistit efektivitu dopravy a v každém případě zajistit přesun eh, na silnice. Pokud se ovšem podíváme na skandinávské země, tak eh, tam například se transportují eh, zmrazené ryby do eh, Maroka, tam se potom zpracovávají, protože je to tam laciné a pak se to zase zpětně dováží do Helsing a do skandinávských zemí. To je naprosto šílené. Pro podniky se to vyplácí, protože ten rámec je tady takový. Ovšem Eh, ty náklady na životní prostředí pak musí platit daňoví poplatníci. Pokud se nezmění eh, rámec těchto eh, podmínek, pokud tedy toto nebude ekologicky příznivé, pokud tady nebude politická vůle, tak žádný z těchto cílů nebude realizován. Byl tady často uváděn příklad. Máme ve Španělsku například dálnici, která byla postavena z evropských jaksi peněz a na na této dálnici jsou tedy vybíráno, je vybíráno mítné, ovšem na těch podřadnějších silnicích nikoliv, takže všichni jezdí po těchto Eh, podružních komunikacích. A to jsou věci, které mm, v podstatě komise nebrala v potaz. A je to důležité právě z hlediska těch konečných cílů. Takže na závěr, je to dobrý základ. Tento základ se musí ale zlepšit, pokud eh, zůstaneme u tohoto znění, nebude to v pořádku, protože my chceme podpořit tuto mobilitu nejenom pro nás, ale také pro naše děti. Thank you. Next, Mr. Kanchian. Děkuji, pan Kančian. Grazie, presidente. Grazie, Mr. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Grošovi za úvod k této velké tematice. Já si myslím, že zde eh, bychom se měli sjednotit v tom velkém snu a v tom ambiciozním cílu, a podívat se, co teď máme, jaká je stávající infrastruktura a také jaká je ta krize, která nás zachvátila. Takže eh, o to bychom se měli pokusit. A takže tady je to takové velké světelko, tedy to je v tom roce 2050 a velké cíle, ale zároveň bychom měli zůstat eh, nohama na zemi v dnešní stávající, stávající realitě, protože my neoperujeme v nějakém vaku, ale v nějakém kontextu, a který existuje. A já si myslím, že o to bychom se měli tady snažit. Já to říkám proto, Děvač je důležité dívat se dopředu, ale zároveň bychom měli se snažit tam do budoucna zůstat, se tam dostat živý a ne někde odpadnout na cestě. Je třeba se podívat na tu ekonomickou situaci, ve které se nacházíme, kterou já bych definoval jako dramatickou. A měli bychom samozřejmě vyslat určité významné signály, a to již hned. A zde v pěti bodech já řeknu, co si myslím, že by eh, mohly být tyto hlavní cíle. Měli bychom hovořit o rozvoji udržitelné dopravy, to jsme již řekli, eh, vlastně, eh, jaké jsou tři podmínky, aby to bylo udržitelné, a to je ekonomická udržitelná, ekonomická udržitelnost, která už není úplně prioritní jako předtím, je tady ekologická sociální udržitelnost také. Také bychom měli vyřešit tedy otázku ropy a e, dnes víme, že i jádro je v krizi, energetika mm, a výroba elektřiny a, mm, a Eh, to je něco, čemu bychom měli věnovat velkou pozornost, především z pohledu alternativních zdrojů. A potom i ten aspekt liberalizace, protože zde eh, eh, zatím tedy nehovoříme o úplně otevřeném trhu, ano, je regulovaný, ale nemůžeme ho liberalizovat za každou cenu, ale musí to být trh svobodný, svobodný pro všechny a rovný pro všechny. Mm, a později se podíváme na železnice. Takže evropský dopravní prostor, to znamená i jednotné evropské nebe, to znamená i železniční jednotný evropský prostor, ale to musí být všechno propojeno. Tento prostor musí být propojen i se zbytkem Evropy a to eh, je něco, co musíme absolutně zohlednit. To znamená konkurenceschopnost na trhu. A třetí bod, to by byla komodalita a úplná integrace různých způsobů dopravy, protože pokud se nám nepodaří eh, integrovat správně různé typy eh, dopravy, tak vlastně budeme zbytečně mrhat zdroji. Potom jsou zde dva aspekty, a to kdy a s jakými zdroji, protože to jsou dva významné aspekty, které asi nejsou dostatečně debatovány Eh, zde eh, hovoříme o určitém termínu, dejme tomu deseti let, ale je třeba se podívat na to, jak to budeme financovat. Zdali to budou ty eh, projektové obligace, PPP projekty a to je třeba prodebatovat, protože na to musíme umět reagovat a především teď vzhledem k té těžké době, kterou zažíváme. Děkuji. Děkuji. Čtyři minuty pan Alkeroy. En ik wil om te beginnen de rapporteur danken voor zijn inleiding. En... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za tento úvod. Já jsem optimista z hlediska práce v budoucích měsících. Co se týče dopravní politiky, ta se nemůže pouze omezovat na to, že bychom poskytli určité úlevy z hlediska eh, tržních zákonů. Eh, nemůžeme vycházet z toho, že trh bude řešit naprosto dokonale všechny tyto problémy. Proto je tento dokument natolik eh, důležitý, protože reaguje na budoucí výzvy. A bylo zde důrazně řečeno, že do roku 2050 eh, musíme zajistit úkoly, které jsou tady vyčísleny v dokumentu je mnoho pozitivních informací ohledně cest k těmto cílům, to znamená mm, přesun na jiný typ eh, dopravy, dále vyčištění městské dopravy. Ehm, to všechno je výborné, ale přesto mám určitou kritickou připomínku. Velká eh, část vlastně těchto opatření se týká té druhé polovičky tohoto harmonogramu. Já bych byl raději, kdyby tato komise v příštích letech zrealizovala tato opatření. To znamená eh, do roku 2015 nebo 2020. Tato opatření by měla být upřednostněna. A ještě dvě připomínky. Vše samozřejmě závisí na politické vůle, člen, vůli členských států a domnívám se, že je dobré, že se musíme snažit do roku 2020 zajistit internalizaci vnějších nákladů a že by to měla být povinná záležitost pro všechny dopravní druhy. To zní velice dobře, ale víme, jaké eh, potíže jsme již měli z hlediska prosazování eurovinety a podobných aspektů, takže zde mám určité pochybnosti. A ještě jeden otazník. Rada minulý týden posoudila vše pozitivně, ale já jsem zvědavý, jakým způsobem bude rada reagovat na konkrétní opatření v příštích letech. Pak je tady další důležitý aspekt, který se týká financování. To by měl být také klíčový prvek naší zprávy. Jakým způsobem tuto změnu mobility můžeme vůbec zafinancovat? Já na to také nemohu bezprostředně odpovědět. Budeme potřebovat zřejmě finanční mix, různé mechanismy financování. To je tedy další otázka, kterou se musíme zabývat v souvislosti s transevropskými sítěmi. A pak je tady ještě několik aspektů, o kterých bych se chtěl zmínit. Myslím, že je pozitivní, že jsou tady ty jednotlivé kapitoly, které obsahují také sociální aspekty. To je velmi důležité. Pokud chceme mít skutečně jednotný trh, pak je nutné, aby tento trh byl ošetřen také ze sociálního hlediska. Je nutné zohlednit zájmy zaměstnanců a to podle mého názoru tady není dostatečně ošetřeno, zvláště v eh, oblasti železnic. Pokud chceme mít jednotný železniční trh, potřebujeme i sociální aspekty. Potom městská mobilita. To je také obtížné, nicméně tady byly stanoveny dosti náročné cíle z hlediska CO2, ale na úrovni komise je malá kompetence z tohoto hlediska, protože o tom rozhodují města, jakým způsobem toto vůbec můžeme ovlivnit. I toto bychom měli dořešit. Myslím, že je důležité také zdůraznit inovaci mm, dopravy eh, v městských oblastech a tak dále. Já myslím, že budeme mít další příležitosti o tom detailně hovořit. Děkuji. Savisa. Děkuji, paní Savisa. Ajte, Ma püüan teha hästi Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být maximálně stročná. Oproti ostatním předřečníkům já si myslím, že tato vize a ambice je poměrně vítaná. Nicméně těžko můžeme velkou část tohoto kritizovat, když to nemáme konkrétní akční plány a zatím se nehovoří o jasných povinnostech také v těch věcech finančních. Je to nejasné. Zástupkyně komise nám řekla, že by spíše podpořili vytvoření jednotného evropského dopravního prostoru spíše než podporování těch stávajících odlišných systémů jednotlivých členských států. To je dobrá myšlenka. Také si myslím, že je dobré, abychom sloučili tedy ty prostory, které se nacházejí dál dále než je střední Evropa. Říkám to sama, protože za naší zemi můžu říct, že je to pozitivní myšlenka. Já se těším e, na e, konkrétní akční plány a myšlenky na, e, ohledně financování, protože vím, že rada velice často nenahla, nenahlíží velice pozitivně na takovéto plány a je třeba opravdu, aby se provedly. Děkuji. Paní Foster, prosím. Chairman and... Děkuji, pane předsedo. Také bych ráda podpořila připomínky, které vyjádřil kolega Bradborn. Velice eh, oprávněně říká, že je to eh, rozumný způsob, jak kráčet vpřed, dívat se na ty způsoby dobré praxe, jako obecně a myslím si, že tato bílá kniha Eh, něco říká, ale také o něčem nehovoří. Zdá se, že v některých bodech je to takové příliš nejasné, spíš jsou to takové obecné myšlenky. A když se na ten text podíváte více zblízka, tak si začínám klást určité otázky. Například, když se podíváme na tu oblast sociální agendy, eh, průřezově mezi eh, různými způsoby dopravy. Myslím si, že to spadá více do výboru pro zaměstnanost, ten kodex pro zaměstnance pracující v dopravě a klíčové priority pro Evropu, dále doprava v námořní oblasti, odvětví letectví, o čem všem tu vlastně hovoříme. A pak je tu ta obecná iniciativa 11, zhodnocení pracovních podmínek a podobně. Já se tu nezaměřuji na špatné pracovní podmínky, praxe a v dopravě. Já sama jsem pracovala v, odboru, v odborech v oblasti letectví, ale když čteme něco takového, tak to vypadá, jak kdyby eh, že to nebylo žádné kolektivní vyjednávání, že ty pracovní smlouvy eh, nebyly dobře sepsány, že se Evropa do, to, do této tématiky více nezapojovala. Myslím si, že tady to by mělo komise ještě více objasnit. Pak eh, k té eh, jedné iniciativě v dopravě číslo 14 otázky bezpečnosti. Spíše bychom se měli zaměřit na ty nejlepší praxe než ne právně závazné eh, standardy. Ale to zase záleží na tom, na co konkrétně se soustředíte. Tady 16. Tady je ta nulová vize ohledně bezpečnosti na silnicích. Zase tady nevím, jak nebo kdo by rozhodl, uh, o té definici závažnosti nějakého zranění. Ono to může vypadat jako dobře, podívejme se na to, co to je, ale pak, když se do toho pustíte, vlastně kdo o tom bude rozhodovat, kdo rozhodne, co je co, jak závažné to bude, jak preskriptivní to bude. Takže opravdu bychom měli být velice opatrní Tady například iniciativa 20 přeprava nebezpečného zboží. Tady už byly iniciativy na evropské úrovni. Dodržíme se eh, tohoto, nebo to budeme mít odlišná opatření eh, v každé členské zemi. Tady si musíme velice dobře uvědomit, co navrhujeme. 21. práva cestujících Eh, ta si myslím, že už byla dostatečně objasněná. Nevím, jestli je třeba to ještě jednou znovu objasnit, možná aspoň v té oblasti letectví, eh, jak to znovu vyvstalo po té situaci se sopkou. Čas od času se to musí provést, ale eh, je třeba se také podívat na otázku nákladu pro průmysl. Koneč, abych to zhrnula. Ano, já bych podpořila Cezar, to bychom měli podpořit, vlády členských států by na to měly tlačit, jsou, pak jsou tu otázky zácpy, životní prostředí, znečištění, dopad, to, eh, jakou cenu si za to vybíráme, o tom by se taky mělo hovořit. Ale když se podíváme na ten nový rámec pro financování, uvědomme si, tady vlastně proto nejsou prostředky, nikdo nemá peníze a když ty peníze chcete, tak zejména se musíme zaměřit na to, jak účinně s těmi penězmi vynakládat. Nikdo, žádný členský stát nemá peníze navíc, když samotné veřejné sektory v členských státech zaznamenávají velké škrty. A pak, pokud mi dovolíte, poslední připomínka, to inteligentní, ty inteligentní ceny a také otázka zdanění. Zase je to poměrně vágní a nevím, jak oblast eh, pojišťovnictví je tady v tomto zastoupena, jak se toto eh, řádně propojí s pojišťovnictvím. Je to tedy něco, eh, co bychom ještě měli zvážit, ale i toto mne tedy znepokoje. Jsou to samozřejmě pozitivní body, ale určitě je tu ještě prostor pro dodatečné vysvětlení, objasnění a myslím si, že na to má spousta lidí spoustu názorů. Paní Duran? Já jsem chtěla také vyjádřit radost nad eh, většinou těchto eh, konstatování z Bílé knihy. Chtěla bych pouze podpořit některé kolegy pana Kadrajuji, zvláště z hlediska významu těch deseti prvních let. To znamená, měli bychom relativně krátké období to je nutné pro to, abychom dosáhli cílů a pak je nutné také mít pod kontrolou poptávku. I o tom se hovoří v Bílé knize, ale zatím tady není žádný kvantifikovatelný rozměr. Lituji, že Bílá kniha se nezabývá eh, dosti zajímavou možností, která spočívá v tom, zmapovat situaci ohledně toho, jak by optimální inteligentní doprava mohla podpořit eh, Eh, nová pracovní místa. Takže snižování dopravy mm, nebude snižovat eh, pracovní příležitosti. Například, eh, kdyby se sdílely taxiky nebo se jezdilo společně v autech, i toto všechno by mohlo v podstatě vygenerovat některá nová pracovní mm, místa. Pokud každý bude jednat eh, naprosto individuálně, tak to nebude dobré. A pokud naopak doprava bude možností například dodávek do místa bydliště, pokud dojde k racionalizaci logistických řetězců díky větší profesionalizaci zásobování domácnosti, toto vše umožní Eh, vygenerovat některá pracovní nová místa, navýšit efektivitu a budeme mít mobilitu, která přinese možnosti nových pracovních míst a zlepší kvalitu. Myslím si, že tento rozměr schází v Bílé knize a měli bychom toto ve zprávě eh, důrazněji eh, vyjádřit. Děkuji. Děkuji, paní Tykau.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 Nesmíme zapomenout samozřejmě i eh, na ten výbuch sopky, ale i na ty sněhové kalamity, které postihly dopravu nejenom tu leteckou. Bílá kniha nám navrhuje, hm, abychom se dlouhodobě zamysleli až do roku 2050 já si myslím ale, že tato bílá kniha by měla být eh, základem pro budoucí infrastrukturu TNT a zároveň i pro finanční nařízení, které by mělo řešit eh, financování té evropské transevropské dopravní sítě. Intermodalita je důležitá, to se již tady řeklo. V Evropě musíme mít eh, i efektivní železnici. To je podstatné, protože eh, plocha Evropy je docela malá, ale veliká hustota obyvatel. Tudíž abychom měli efektivní železniční dopravu, tak musíme především i integrovat třeba systém prodeje jízdenek. Evropská unie by měla mít eh, i systém eh, nebo svoji strategii pro říční vnitrozemskou dopravu a je třeba se podívat i na e, infrastrukturu a silniční infrastrukturu v nových členských státech, která je zaostalejší. Takže e, v tom budoucím několikaletém finančním rámci by to mělo být zohledněno a měla by se financovat především infrastruktura v nových členských státech. Dále, ten fakt, že e, městská mobilita je velice důležitá, tak je třeba pracovat na těch takzvaných inteligentních dopravních systémech. I do roku 2010 členské státy měly vypracovat své eh, eh, strategie inteligentních eh, systémů. pokud jde o financování, zde známe, jaké jsou problémy, stávající financování nestačí a tudíž je třeba nalézt finanční nástroje navíc, tak abychom mohli rozvíjet efektivní dopravu. Nyní eh, eh, bych chtěla zdůraznit eh, občana a občany a podniky, tedy ti, kteří používají dopravu. A také ale musíme, nesmíme zapomínat na pracovníky, na zaměstnance v této oblasti, na, nesmíme zapomínat na jejich pracovní podmínky. Já mám dva, dvě otázky. Jaká bude role Evropského parlamentu? My budeme mít tuto zprávu pana Matěje Groše, který je ostřílený, zkušený zpravodaj, to všichni dobře víme ale potom zde bude to usnesení, které podle eh, smlouvy eh, z NIS a Lisabonské smlouvy nám umožňuje požadovat po Evropské komisi, aby rok po přijetí tohoto usnesení Evropská komise předložila legislativní návrh. A Eh, takže v té interinstitucionální smlouvě existuje takové ustanovení a já si myslím, že ehm, tato zpráva by neměla skončit jenom jako nějaká politická deklarace, ale eh, mělo by to eh, být základem pro konkrétní legislativní kroky. A jaké legislativní kroky můžeme požadovat po Evropské komisi? A chtěl bych vidět, stali tato Bílá kniha také i reflektuje program komise na rok 2011-2012. Pan Kadrávi řekl, že většina těchto kroků se plánuje, ale na druhou e, část tohoto harmonogramu. My však chceme vědět, jaké jsou konkrétní kroky e, na to nadcházející budoucí období. Děkuji, pan Liberacky. Děkuji bardzo, paní převodničanci. Pos... Děkuji, pane předsedo. Když jsem se podíval na ty dokumenty, tak mám dva pocity. Za prvé, stávající bílá kniha Eh, jak si vyprší, takže budeme mít novou, a je, máme ji na stole. A zde eh, definuje klíčové oblasti a klíčové aspekty. A člověk by mohl konstatovat, že mm, my eh, vlastně tady že ta kniha postihuje všechny věci, ale něco tady chybí. Když se na to podíváme Eh, eh, z pohledu té perspektivy, dlouhodobé perspektivy do roku 2050, tak eh, tam chybí taková úvaha, jak na tom budeme za těch 40 let třeba, jak to bude s úrovní HDP a jaké budou ty, zdali porostou, tedy úměrně i požadavky nebo poptávka po dopravních službách. To znamená, budeme cestovat dvakrát tolik. Jde přece nejenom o kvantitativní, ale i kvalitativní změny. Také i bychom se měli zamyslet nad tím, jaká bude kapacita eh, dopravních systémů, jaká bude potřeba, o co nám půjde, kvalitativní růst nebo kvantitativní růst. A pokud kvalitativní růst, tak jaká je naše vize. Mm, a, eh, mm, asi eh, bychom možná měli postupnou cestou postupně posilovat ten návrh komise spolu s členskými státy, ale mm, teď jde o to, e, e, do jaké míry na to použijeme evropskou metodu. My, jak zde bylo řečeno, my máme náš kontinentální systém letecké přípravy, letecké přepravy a e, třeba když e, dojde k nějakým naléhavým systémům, jako třeba e, k, k tomu výbuchu, takže budeme na to mít společné nějaké opatření. Mně tady chybí trošku ta kontinentální vize a také se na to musíme podívat z pohledu životního prostředí a budeme konkurenceschopní globálně v tomto a zhruba řečená. Ehm, ehm, doprava přispěje k, mm, a do jaké míry přispěje k posilování naší konkurenceschopnosti. Po druhé světové válce ehm, státy přijali velké infrastrukturní projekty a dnes ani nejsme schopni udržet eh, tyto sítě eh, v řádném stavu. Co je tedy špatně na těch našich systémech? Děkuji a nakonec já také pár slov přičiním, pokud mohu. Já vždycky si říkám, ono je snadné se na všechno dívat negativně, když dostanete takovou velkou zprávu nebo takový významný dokument, jako je tento, tak to je snadné tedy eh, tam vytipovat Eh, ty eh, eh, různé nedostatky. Někteří, ale zase si myslí, že to je příliš radikální, někteří málo radikální. A já se tedy těším na to, že pan Groš, Groš se bude chovat jako Šalamoun a že najde tu zlatou střední cestu hm, mezi tím radikálními a neradikálními názory na Bílou knihu. Já, když se podívám na tu Bílou knihu, Možná mě opravíte, ale já tam ve zprávě nikdy nevidím, že bychom měli upustit od aut. Eh, takže tady bych chtěl trochu eh, jak si rozptýlit hned tento mýtus. To se tam neříká. Tam se říká, že eh, ta centra měst by měla být zbavená těch konvenčně poháněných automobilů, ale nikde se neříká, že bychom se měli stát aut. Za druhé, podle mého názoru, a mm, umožnit trhu, aby rozhodoval o všem. Já chápu, že trh hraje svoji roli, potřebujeme trh a tržní síly, ale to není žádný bůh. A jenom trh, aby rozhodoval o všem, podle mě, to je cesta do pekla, to je recept na katastrofu. Tady musí být určitá rovnováha, takže já eh, nejsem pro tu argumentaci, že o tom všem rozhodne trh. Eh, to mě dost děsí, když se podívám, jak trh před pár měsíci se zachoval ve finančním sektoru. Velice vítám i ty sociální aspekty, to znamená, že komise do toho dávají ty sociální aspekty. Paní Fester, ano, já eh, asi možná nesouhlasím s vámi, paní Foster, mm, proč se tím zabýváme my v našem výboru a ne výbor pro zaměstnanost. No proč my? Protože nám jde o tento sektor. A poněvadž nám jde o to, jak se zachází se zaměstnanci v dopravě a to je zásadní přece i pro naší dopravní politiku jako takovou. A je velice dobré, abychom se zabývali normami, eh, které se mm, aplikují v dopravě a my jako eh, lidé z oblasti dopravy, tak bychom měli říci, ano, tady je to správné, tady by to mělo být jiné. Já si nemyslím, že všechno se týká pouze eh, zaměstnaneckých práv a podobně. To ne. A já Eh, samozřejmě eh, stejně tak, jako pokud jde o životní prostředí, tak také si myslím, že zde máme svoji roli a nemůžeme nechat všechno na výboru pro životní prostředí. A pokud jde o práva cestujících, eh, já mm, je nezaklínám, já jsem dokonce s nimi docela spokojen. Já myslím, že někdy si musíme položit otázku, proč je třeba upravovat to legislativně, takováto práva cestujících ne? A to asi proto, protože trh se o spotřebitele nepostaral a protože docházelo k zneužívání práv cestujících. Takže opět říkám, je to tedy na, tom, na nás, abychom přijímali předpisy na ochranu, na ochranu e, cestujících před těmi excesy trhu. A potom tedy Bílá eh, kniha podle mě podporuje tu eh, evropskou vizi, i když já vím, že tady existují rozdílné názory mezi členskými státy, ale já jsem rád, že zde se hájí evropská vize v dopravě. Já nejsem v tomto smyslu žádný nacionalista, a také i musíme se snažit protlačit tu silnou evropskou přidanou hodnotu, která znamená i odpovědnost Eh, mm, nejenom ve prospěch spotřebitele, ale i na straně provozovatele. Je třeba eh, tu odpovědnost vyvážit. Já jsem tudíž optimistou, eh, že spolu se spravodajem se nám tedy parlamentu a spolu s komisí podaří rozpracovat ty myšlenky vize do roku 2050. Já Eh, tady chápu, že někteří chtějí, aby to šlo postupnými eh, kroky. Já bych tu eh, rád byl sice u toho v roce 2050, ale to je velice nepravděpodobné, takže mm, mm, budu. Takže samozřejmě uvidíme, asi to musí jít postupně tedy vize, co bude v roce 2020, 2030 a tak dále. Ale já bych to viděl trochu pozitivněji a méně negativně. Pane Groši, chcete ještě něco k tomu říct? Ano, děkuji mnohokrát. Děkuji za veškerá vystoupení. Já bych to nechtěl nyní prodlužovat opakováním, ale stručně bych uvedl, že vidíme, že tato zpráva vlastně se připravuje v zajímavý okamžik eh, práce Evropského parlamentu. Tady běží ta diskuze ohledně toho, zda trh vyřeší všechno sám, anebo zda národní trhy samostatně jsou nejlepším řešením. Já myslím, že už tady eh, musíme velmi odvážně poskytnout odpověď na tuto otázku. Možná bychom se měli vyhnout některým populistickým výpovědím, které jsou velmi snadné a podle kterých se říká, že samozřejmě národní trh to vyřeší. Delegace Tady hovořili také o ekonomice a o průmyslu. Já si myslím, že message průmyslu byl následující. Dejte nám jednotnější pravidla místo 27 různých pravidel. Zajistěte nám podmínky, kde bychom neměli obavy ehm, mít aktivity v jiných státech. Musíme si mm, uvědomit, že tady máme různá pravidla, například z hlediska železnice a můžeme si uvědomit, že v tomto smyslu a v tomto světle Evropa může přinést eh, řešení a odpověď. Jsme tedy v okamžiku, kdy komise a my jsme možná ti jediní, kteří přináší určitou vizi pro dopravu vizi, která by usnadnila život lidí, ekonomiky a podniků. Musíme se snažit toto lépe vyjádřit a eventuálně i konkrétněji toto artikulovat. Proto myslím, že ten harmonogram do roku 2050 je v pořádku. Nicméně bychom měli konkrétně vyjádřit naše projekty na těch deset následujících let. A navíc bych řekl, finance tu jsou, a to říkám v protikladu k tomu, co říkala Jacqueline, e, politika je právě to rozhodnutí ohledně toho, kam budu investovat peníze. V každé zemi jsou finance, s výjimkou možná několika zemí, ale tady jde o politickou volbu a v tomto smyslu musíme být odvážní. E, zítra nebo pozítří. Eh, samozřejmě eh, nebudeme mít okamžité řešení, pokud máme obrovské množství priorit. Ale dejme tomu, pokud se soustředíme na 15 projekt, projektů, tak bude eh, možné nějakým způsobem získat finance ze strany členských států. Nebylo by dobré zastavit se pouze na stádiu studií a nepokročit dále. Takže z hlediska financování je to podle mého názoru otázka politické vůle. To další téma ukáže, že kdo neinvestuje do infrastruktury, nemůže si stěžovat. Jsem přesvědčen, že jsme měli a budeme mít ještě dobrou diskuzi. Samozřejmě ne vždy jsme tedy zajedno, nicméně eh, jsme eh, dospěli k velmi širokému koncensu z hlediska těch zásadních bodů a mnozí z nás tedy eh, samozřejmě požadují, abychom se k těmto věcem vyjadřovali jednoznačně tak, aby této řeči všichni rozuměli. Děkuji, pane Groši. Eh, návrh zprávy na září, pozměňovací návrhy, eh, těmi se budeme zabývat 10. 11. října s tím, že ve výboru budeme hlasovat na konci listopadu. To je indikativní harmonogram. A takže samozřejmě závisí to na vašem souhlasu, pane Groši. Dobře, děkuji. A další bod programu, to je hm, tedy jednotný evropský železniční prostor. Také dost hm, tedy diskutovaná věc a zde eh, budeme probírat eh, pozměňovací návrhy a zpravodajkou je paní Serakiány. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Především než začnete, tak prosím, eh, pokud někdo bude chtít slovo, tak prosím, řekněte mi to včas, abych to mohl časově naplánovat. Já se omlouvám, tak prosím. Ok, eh, volevo ringraziare innanzitutto i relatori. Především bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům, eh, se kterým jsem hovořila několikrát a sešli jsme se při hodně příležitostech, takže chci poděkovat i všem poslancům z výboru dopravy, kteří mi pomohli e, při přípravě tohoto prvního návrhu. E, e, dostali jsme 597 pozměňovacích návrhů a já jsem eh, je rozdělila do, podle témat tematicky. Takže první téma to je regulační orgán, potom je to téma nezávislosti těch správců infrastruktury, potom eh, financování železnic, potom otevření trhu a ty základní služby. Není to vyčerpávající seznam, ale to je těch pět základních tematických kategorií. A teď, pokud jde o regulační úřad nebo orgán, zde jsme obdrželi eh, návrhy k, na, k článku 55. Pokud jde o organizaci tohoto úřadu, tyto návrhy s těmi souhlasím i já, protože eh, ty mm, se snaží posílit nebo garantovat eh, organizační možnosti regulace regulačního úřadu a i se snaží garantovat ty možnosti, aby ten regulační úřad aby ten regulační úřad byl dostatečně organizačně zajištěn a aby měl adekvátní personální zajištění tedy. Takže zde máme několik pozměňovacích návrhů a to především ty, které, jak jsem řekla, kolegy Bacha například posilují nezávislost, transparentnost eh, těch, eh, kteří působí mm, v oblasti regulace. Řada pozměňovacích návrhů také i eh, ty moje eh, eh, ty eh, se týkají tedy pod, ty se týkají role Národního parlamentu, pokud jde o potvrzování regulačních úřadů a potom 56, 56 bis, ty se týkají pravomocí regulačního úřadu. Pan Tremoza chce, abychom stanovili určitý termín pro přijetí rozhodnutí mhm, eh, regulačního úřadu. Zde on eh, navrhuje různé termíny, dvě eh, týdny, dva týdny pan Tremosa, potom 20 pracovních dní, to je další termín pro rozhodnutí regulačního úřadu. A Mm, potom další hovoří o možnosti toho, že i by zde byla možnost eh, eh, tedy toho, že Evropská komise by hrála tedy tu odvolací funkci v případě rozkladu, potom pan Kuhn eh, jeden měsíc, to je původní návrh, potom pan Bach ruší tu možnost regulačního úřadu jednat z vlastního podnětu, tedy ex ofo. To jsou různé návrhy, které byly předloženy Eh, k těm pravomocem, které ten regulační úřad může mít, i vůbec se týkají eh, té eh, možnosti ukládat sankce. Návrhy například se snaží i některé zrušit ty sankce, včetně pokut a třeba i ruší roli dohledu, kterou by měl regulační úřad, který by dohlížel tedy nad jednáním mezi uchazeči o provozování infrastruktury a jejich majiteli. Pokud jde o článek 57, ten se týká spolupráce mezi národními regulačními orgány a e, e, komisí. Zde také jsme dostali různé pozměňovací návrhy, které i přebírají mu, moji původní myšlenku, to znamená vytvořit takovou formální síť pod dohledem Evropské komise návrh 128 eh, pana Kozy, ten se snaží vytvořit takovou databázi pro stížnosti. Pan Kuhn zase chce nebo navrhuje i zapojit do toho eh, zástupce eh, DG hospodářská soutěž. Potom pan Riked, navrhuje další věci jako pan Vlasto, třeba to se týká sítě pozměňovacích návrhů, která by se měla vyjadřovat v případě sporů, problémů, Eh, ohledně mezinárodních těch eh, tras, které se týkají několika států. Dále máme různé pozměňovací návrhy předložené třeba mm, panem Kančanem a Fidancou, které posilují role, roli komise, eh, pokud jde o mezinárodní železniční služby. Dále několik návrhů, se kterými souhlasím, které se týkají požadavku vytvořit Evropský regulační úřad. To předložili to, tento požadavek byl i v mém původním návrhu. Další návrhy posilují potom roli regulace, pokud jde o e, mezinárodní provoz. A e, mimo jiné, e, zde některé ale návrhy zase odmítají jakoukoliv funkci, kterou by regulační úřad mohl hrát, jakožto pozorovatel, eh, eh, pokud jde o eh, to, že by hrál roli mm, pozorovatel na těch schůzích zprávců sítí. Takže mm, zde mm, já, jak jsem již řekla, já se pokusím tady předložit vám E, takové znění, které by se snažilo posílit e, postavení regulačního úřadu, včetně té možnosti vytvořit síť regulačních úřadů a nastolit silnější spolupráci i do toho zapojit komisi. Další významný bod e, se týká nezávislosti správců infrastruktury. Zde musím trochu změnit svůj postoj, abych se, snaž, abych se mohla politicky dohodnout abychom vyslali určitý politický signál zde a tudíž především bych ráda, aby výbor se eh, většinově vyjádřil k tomuto návrhu Eh, protože zde máme různé pozměňovací návrhy, které změnily tu původní strukturu prvního návrhu, kterou jsem předložila já a některé tedy návrhy jsem předložila k tomu teď já i pan Kuhn a jde nám především o větší transparentnost eh, a zodpovědnosti eh, skládání účtu ze strany správců infrastruktury a mm, potom provozovatelů sítí na straně druhé, tak, aby E, e, týká se to i přesunu zaměstnanců v rámci stejného e, podniku. Jde o to i té struktury holding, protože ty holdingy, které vlastně spojují obě funkce, existují v některých státech. Zde Mm, jsme eh, dostali dvě kategorie pozměňovacích návrhů. Jednak ty, které se snaží posílit to oddělení účetnictví nebo těchto dvou funkcí v těch podnicích a na druhé straně jsou zde návrhy, které se snaží oslabit ten požadavek oddělit tyto dvě tedy eh, struktury, tyto eh, dvě jednotky. A já například mezi těmi prvními jsou takové, které se snaží oddělit tedy účetnictví těchto dvou eh, struktur a například pan Kiara chce zakázat přesuny peněz mezi těmito různými podnikatelskými činnostmi. Potom jsou zde další návrhy, třeba pan Kančan a pan Fanca, Fidanca eh, ve svých návrzích se snaží, abychom popsali kritéria, eh, pardon, kritéria nezávislosti, které by se museli respektovat a dále i mm, někteří zde eh, hovoří tedy o tom, že třeba na tři roky se nesmí přesouvat pracovníci z jedné té části podniku do druhé. A mm, takže zde jsou návrhy i další, které se snaží omezit eh, eh, toto oddělení nebo tuto separaci těchto dvou funkcí a e, potom zde pan Devěto hovoří o tedy e, veřejných prostředcích a jejich přesunu, pokud jde o veřejné e, služby. Potom pan Bach hovoří o strukturálním rozdělení těchto funkcí s cílem zachovat tu možnost konkurence investic. Další významné téma to je téma financování železnic. To jsou články 8, 9 a zde k tomu jsme obdrželi mnoho pozměňovacích návrhů. Já například souhlasím s návrhy předloženými panem Zíle a Grošem, kde se chce, aby členské státy eh, hm, hm, pokryly ty eh, finanční požadavky zprávců infrastruktury, tak aby se garantoval rozvoj infrastruktury. Dále jsme obdrželi návrhy, které posilují eh, ten, eh, ty konzultace s odbory a s místními samozprávami. Potom další chtějí opět zrušit to, že ten regulační úřad by vydával mm, závazné stanovisko. A některé se snaží i eh, jak si oslabit tuto eh, povinnost eh, Eh, vykazování nebo výkaznictví toho správce sítě. Eh, potom řada eh, kolegů tedy hovoří o, o trhu, otevření trhu. Já nejsem osobně proti otevření trhu, ale samozřejmě já se podrobím rozhodnutí většiny členů výboru, ale zde bychom měli zvážit, zdali E, e, do té rekodifikace balíčku také i dáme ten požadavek spojený s otevřením trhu. Jak jsem již říkala, zde máme celou řadu návrhů k tomuto, především pan Tremoza, Rike e, a Fidanza a Kančan je předložili, které požadují právě otevření národní osobní přepravy po železnici, potom návrh pana Fidanza a Kančana například ti chtějí otevřít trh e, s tím, že i by tam měla být klauzule o vzájemnosti, reciprocitě otevření národních e, trhů. Samozřejmě mm, zde existují různé názory mm, a potom i návrhy tedy eh, stanovat určité derogace nebo výjimky, pokud jde o veřejné služby. Dále zde máme pozměňovací návrhy, mm, které se týkají tzv. základních služeb, to je především článek 13. A jenom tady připomenu některé z těchto návrhů. Například eh, článek 13 Eh, zde máme mnoho návrhů předložených eh, k pododstavci 1 mm, článku 13, eh, který se týká essential facilities tohoto pojmu. Zde je požadavek vyplývající z různých návrhů, které navrhují například zrušit pododstavec, který zavazuje k takzvanému minimálnímu unbundlingu pro toho provozovatele, který má dominantní postavení. Takže zde chtějí navrhnout eh, to eh, takovými soft opatřeními, to znamená, že místo fyzického unbundlingu, že by se mělo oddělit účetnictví. Dále zde máme celou řadu pozměňovacích návrhů, například eh, od pana Tremozy k odstavci 4, který si přeje, aby regulační úřad mohl Eh, přijímat alternativní řešení, třeba když neexistuje možnost eh, uspokojit všechny požadavky. Potom další návrhy, třeba od zelených, kteří chtějí zrušit eh, jakýkoliv odkaz na roli regulačního úřadu. Dále pokud ještě o tento článek, tak jak říkám, k tomu bylo předloženo hodně návrhů. A potom zde máme další otázky, Eh, které eh, nespadají do těch pěti kategorií, tematických eh, kategorií, které jsem zmínila, ale které, připomínám, se týkají monitoringu, fungování komise, článek 15, potom jsou zde návrhy, které Ehm, především jsou pro rozšíření procesu konzultace s různými dalšími subjekty, organizacemi, parlamentem, uživateli, služeními uživatelů, odbory a tak dále. E, tak, a potom se snaží garantovat sociální práva. Hmm. Takže to jsou všechny ty otázky potom týkající se nákladů, články 29 až 37. A mm, zde také máme návrhy, které chtějí zrušit například eh, kontrolu, kterou by regulační úřad prováděl, eh, kdyby mohl mm, i prověřovat eh, příjmy. To jsou třeba 151, 154 tyto návrhy a potom další návrhy, které chtějí naopak posílit roli regulačního úřadu, třeba mohl by i revidovat smluvní podmínky mezi smluvními partnery. A potom zelení, navrhují eh, neutrále questo del costo rispetto a eh, eh, navrhují tedy možnost propojit otázku nákladů spojených s rekodifikací s tím, co máme v jiných sektorech, třeba silniční nákladní přeprava tedy kdo ponese náklady spojené s rekodifikací. Dále jsou, je zde část, která se týká inovací a potom všech těch systémů, ke kterým bychom měli motivovat, ty by měly také fungovat na jednotném trhu. A připomínám potom ještě poslední dvě otázky, které nejsou ale e, okrajové, které se týkají definice infrastruktury e, Eh, k tomu také máme pozměňovací návrhy a potom celé to téma spojené s delegovanými akty. Pokud jde o ty akty v přenesené působnosti, tak eh, zde my bychom měli se snažit eh, zareagovat na ten požadavek, to znamená, nejenom k tomu říci ano nebo ne delegované akty, ale měli bychom se snažit jasně definovat který eh, ten obsah, jaké ty eh, články již eh, mohou být tedy provedeny, prováděny, implementovány přes delegované akty a které zase přes ty prováděcí akty. Takže k tomuto bychom měli mít jasný návrh. A dále ještě pokud jde o e, to odložení hlasování, protože my jsme to plánovali původně na červenec a bylo to e, odloženo. Já e, budu nadále se scházet se stínovými zpravodaji a budeme se nadále vidět a pracovat nad tímto textem. Já bych samozřejmě dala bývala přednost, aby to nebylo odloženo, protože tady jde o to, abychom vyslali jasný signál, že železnice jsou předmětem našeho velkého zájmu. A e, i e, e, ale beru na vědomí, že tady je ten požadavek odložit a takže budu pracovat na kompromisech a budeme tedy hlasovat o tom až po dovolených. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám pouze pro vaši informaci, paní zpravodajko, ostatním členům. Měli jsme se tím zabývat také v srpnu Doufal jsem, že tedy v rámci jednání eh, probereme více ty kompromisní pozměňovací návrhy spíše než tedy ty eh, návrhy jednotlivců. Myslím, že to mělo být 31. 30. srpna to zasedání. Tam by ty kompromisní návrhy mohly být již připraveny a vy oprávněně říkáte tedy, že pak to hlasování by bylo v říjnu a na plenárním zasedání následně v listopadu. To znamená, musíme využít toho času s tím odložením jednání, abychom tedy maximálně dosáhli dohod. Jak si asi představujete, mám tu dlouhý seznam řečníků, takže stínovým zpravodajům dám 6 minut a ostatním řečníkům 4 minuty. V první řadě pan Kuhn, stínový zpravodaj má tedy 6 minut, ostatní budou mít 4 minuty protože vás opravdu hodně, mám tu nějakých 14-15 řečníků. Pane předsedo, Chtěl bych poděkovat zpravodajce za to, že zrealizovala tuto práci. Víte, že je tady obrovský počet pozměňovacích návrhů, to je velmi obtížné pak z toho vybrat priority. Mám k tomu připomínku. Je nutné, abychom nepracovali pod tímto časovým tlakem to, co se komisi nepodařilo z hlediska vztahu členským státům, eh, bychom eh, měli nyní ošetřit na základě kvalitních kompromisů a měli bychom stanovit priority. A jedna priorita, kde jsme zajedno, spočívá v tom, že je nutné, aby v každém členském státu jsme měli regulační úřad, který by byl analogický z hlediska struktury, který by měl slušný rozpočet, kde by bylo dostatek pracovníků a tento regulační úřad by měl být nezávislý. A měl by samozřejmě kompetence ve všech relevantních otázkách ohledně hospodářské soutěže, zvláště z hlediska přístupu eh, do sítě sektory, to v těch jednotlivých eh, vystoupeních už zaznívalo. Eh, je nutné zajistit právní jistotu a potřebujeme stejné férové podmínky pro všechny soutěžící. Ať se to týká trasy, využívání infrastruktur nebo eh, elektřiny. Myslím si, že u provozovatelů infrastruktury musíme mít jasnou transparentnost z hlediska nákladů. A tyto regulační úřady musí mít eh, přístup k těmto zásadním funkcím eh, hospodářské soutěže, které jsou relevantní. Co se týče mm, infrastruktury, o tom budu ještě hovořit. Teď, co se týče financování a proveditelnost. Členské státy mají svoje infrastruktury a svoje. Tady bylo navrženo pět let ze strany komise, eh, ze strany zpravodaje 7 let. Myslím si, že musíme zajistit střednědobé financování. Je rozhodující, aby veřejné prostředky byly dostatečné v rámci jednotlivých členských států, tak aby tyto infrastruktury byly provozu schopné a aby tady byla možná operabilita. Tak, aby tady neexistovaly žádné technické bariéry. To je důležitá podmínka. A teď služby. To je také klíčová pozice. My chceme zajistit eh, dopravu cestujících přes hranice, to znamená, cestující by například mohli začít cestovat ráno rychlovlakem z Berlína nebo Varšavy směrem na Paříž. A jde o to, aby eh, tady byly technické možnosti dostat se přímo do centra například Berlínu nebo Varšavy a tak dále. Toto všechno musí být vyjasněno. Musíme přesně stanovit naše představy a předložit návrhy a dohodnout se na kompromisu, abychom postupovali krok za krokem. A teď eh, správci infrastruktury. Já jsem velmi vděčný zpravodajce, že článcích 6 eh, a 7 které byly nejdříve jaksi eh, staženy, pak byly opět eh, mm, uvedeny, že zde hovořila o eh, paralelním přístupu z hlediska těch holdingových modelů, z hlediska oddělení and bending. To znamená, aby funkční existující modely nebyly narušeny. Máme holdingové modely, Tady říkám otevřeně, že mnoho kolegů z EPP a i já sám jsme se nedomnívali, že je nutné mít tak daleko jdoucí kritéria, aby to nevedlo k tomu, že narušíme existující eh, modely. Potřebujeme určité hranice, určitou záruku z hlediska toho, že to, co není provozu schopné, nefunguje tak, aby toto bylo tedy zrušeno nebo bylo dáno stranou. Tak tady mám otázku na komisi. Chtěl bych vědět, zda eh, skutečně bude předkládat eh, návrh roku 2012 ohledně endbandingu vůbec. Protože to by bylo pro nás velmi výhodné. Víte, že máme velký počet eh, porušení smlouvy a z tohoto hlediska zatím neexistuje jasná mm, linie pro nás, eh, tak abychom mohli zaujmout jednoznačné stanovisko. Proto je to rozhodující bod, který ovlivní naši budoucí práci. Jako parlament bychom neměli být zatlačeni do prostoru, kde bychom tak trochu tápali v mlze. Jde o to, abychom měli jasná kritéria pokud eh, ty správci infrastruktury představují stovky miliard, a se to týče přemostění infrastrukturu železnic vůbec, a samozřejmě máme tady také projekty z hlediska budoucího budování a schází tady vlastně jakýsi základ z hlediska mm, dalšího postupu. Já si myslím, že proto je nutné, aby Rada v budoucnosti zaujala jasné stanovisko tak abychom měli jasnou informaci. Zatím je to nedostatečné, je to tedy naše oblast společné práce a já se těším, že dospějeme k dobrým kompromisům. Děkuji, pan Tremos. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, kolegové. V první řadě já chci přivítat to odložení hlasování ve výboru až na říjen, což nám umožní více času pro analýzu a přípravu lepších pozměňovacích návrhů. Když si čteme eh, tuto zprávu, uvědomuje si také, eh, jak, tedy, kdy jsou popsané výsledky studie Spojeného království, je dobré brát všechno toto v potaz. Za liberály a demokraty Vítáme tu otevřenost eh, našeho trhu a v první řadě prvořadou prioritou je regulační rámec, tedy vytvoření regulačního orgánu na evropské úrovni. Vítáme, že mnoho těch, eh, těch eh, připomínek našich kolegů se soustředuje právě na význam mít tu opravdu nezávislé, silné národní orgány, regulační orgány, které budou mít dostatečný počet zaměstnanců a budou působit účinně. Předložil jsem také několik pozměňovacích návrhů, kde žádáme naprosto nezávislé orga, regulační orgány, které budou mít dostatečné kapacity, co se týče zaměstnanců a financí. V návrhu 586, to je můj pozměňovací návrh, se stanovuje vyžadovaná úroveň na zaměstnance má být napojena na konkrétní požadavky trhu, což je pro nás velice důležité. Regulační orgán by měl činit rozhodování v případě eh, nějakých stížností a mít možnost také šetření v případech sporů a řídit vývoj a kontrolovat vývoj trhu. Také žádáme na podporu regulačního oddělení komise, tento národní regulační orgán by měl být přístupný eh, ze strany Evropské komise, měli by spolupracovat. Dále pozměňovací návrh 591, co se týče eh, postupu jmenování paní Bilbao a já totiž pocházíme z regionu, eh, kde máme parlamenty s opravdu silnou pravomocí i ve věcech eh, fiskálních, proto tu hovoříme o kompetentních eh, parlamentech, nejenom tedy o národních parlamentech. Eh, rozhodovací pravomoci regulačních orgánů, eh, návrh 601, tady navrhujeme dvoutýdenní lohoutu, ale asi realističtější je návrh pana Kramera, tedy 20 pracovních dnů, takže v tomto se připojuji eh, v této věci k jeho návrhu. Pozměňovací návrh 421 tady navrhuji, aby regulační orgány vyvinuly alternativní řešení společně se všemi zúčastněnými stranami, kterých se to týká, což je pro nás důležité. Také navrhuji v návrhu 619, eh, že regulační orgán má konzultovat dvakrát ročně zástupce uživatelů železničních služeb, jak nákladní, tak eh, přeprava cestujících, aby zjistil, jaké jsou jejich názory a požadavky. Co se týče posílení eh, role Evropské komise, tady navrhuji v návrhu 617 možnost odvolat se na komisi v případě přeshraničních sporů, což je pro nás také velice důležité. Návrh 625 tady navrhuji, aby eh, národní regulační orgány si vyměňovaly eh, informace o jejich práci, rozhodování, praxích a principech. Komise také by měla zajistit aktivní spolupráci mezi jednotlivými regulačními orgány. Co se týče vytvoření Evropského regulačního orgánu, tady navrhuji, aby na konci roku 2012 Evropská komise předložila legislativní návrh. Vím, že mnoho kolegů, jako pan Riket, pan Groš, navrhují pětileté období, ale my tu hovoříme o přeskumu Eh, tedy o regulačním orgánu, který by již měl eh, fungovat, takže si myslím, že toto bychom neměli eh, ztrácet příliš času. Pak ohledně toho oddělení, toho výrazu unbundling, tady podporuji striktní oddělení mezi správcem a mezi provozovatelem, to by mělo být zajištěno a také veřejné prostředky, které jsou udělovány do jedné z těchto oblastí, by se neměly přesouvat do druhé oblasti činnosti. Co se týče návrhu 654 a 655, tady eh, je ta červená linie, jak říkal pan Kuhn, nepřejeme si eh, roz, zničit systém, který by v Evropě mohl fungovat lépe. Z toho důvodu bych podpořil to, že bychom požádali Evropskou komisi o analýzu trhu a struktur, aby věděli tedy, jaké jsou výhody či nevýhody obou strukturálních modelů. Bez takové eh, totiž vědecké empirické studie těžko můžeme podpořit všechny ty návrhy ohledně eh, kompletního oddělení mezi správcem eh, infrastruktury a provozovatelem železnic. A také jsem zahrnul několik návrhů, které se týkají otevření domácímu trhu přepravy cestujících. A na závěr, co se týče implementace této nové verze v návrhu 646, navrhuje, aby členské státy eh, připravili ustanovení a přijali toto ustanovení do 12 měsíců od vstupu v platnost. Rada navrhuje 8 měsíců, ostatní členské státy navrhují až 5 let, což je pro mě nepřijatelné. A také jsem pro srovnávací tabulky a doufám, že tyto nebudou odstraněny z této přepracované verze. Děkuji, pan Ziller. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval panu zpravodaji a poblahopřoval mu Vím, že situace eh, s tou zprávou, že to bylo tedy odloženo, ale myslím si, že věci se pohnou vpřed. Eh, nicméně, eh, Zdá se, že názor rady vede k tomu, že tu činíme krok zpět. My si přejeme být ambiciozní a proto tedy musíme být velice zodpovědní a snažit se nalézt ve výboru a konečně i v radě dobré kompromisy, konečně i na plenárním hlasování dobré kompromisy. Takže uh, asi nyní bych hovořil trochu jinak, kdyby to nebylo to odložení projednávání a hlasování. Samozřejmě regulační orgány, ty národní regulační orgány a jejich vzájemná spolupráce, něco takového musí být podpořeno. Velká většina připomínek ostatních předřečníků šla tímto směrem, takže já se připojuji k podpoře této myšlenky. Zřejmě to bude tvořit i součást kompromisu ohledně poskytování obecných služeb a té příležitosti, kterou mohou využívat železniční společnosti. Tady musím říci, že v případě, eh, kdy to úplné oddělení eh, je eh, naplánováno, tak tady bych využil toho příkladu z letectví. V Německu například společnost Lufthansa má ty pozemní služby a další služby. Eh, nevyužívá jenom služby Lufthansa, ale i dalších leteckých společností a to by mohlo být eh, příkladem eh, té možnosti, kterou bychom mohli zvolit i pro železnice, jak by to tedy mohlo fungovat. A pak další věci, které možná nejsou tak důležité pro jiné země, ale jsou důležité pro pobaltské země, všechny ty možnosti eh, obsaženy v 31. a v 32. ohledně eh, přístupu k infrastrukturám a o tom eh, limitu, tady bych vám mohl navrhnout kompromis v tom smyslu, jak jsem ho společně připravil s panem Balčitisem. My jsme se snažili najít eh, dobrý proporční vztah mezi cestujícími a nákladem. A my s tím máme dobrou zkušenost, protože takto spolupracujeme s Ruskem a ostatními zeměmi. Máme tu dvě kritéria. Na jedné straně tedy samozřejmě eh, je to situace, kdy náklady musí být pokryty, to znamená, je to um, ehm, nezbytno stanovovat tržní ceny, ale nesmějí být nižší, než je tedy výše nákladu. Další důležitá věc, e, to jsou potom záruky. A také příležitost zajistit si ten náklad. Někdy jsou to menší společnosti, které e, vlastně vyšly z předchozích monopolů a jsou ochotny eh, nabídnout určité záruky. Pozměňovací návrh 112 a stejně tak 84 jdou v tomto smyslu. Také jsme přišli z několika nápady na kompromisní strategii. Možná se v tom mílím a někdo má lepší strategii, ale myslím si, eh, že nejlepší způsob, jak dosáhnout kompromisu, jako třeba u těch věcí, které nejsou tak klíčové, ale v konečném důsledku by mohli i rozhodnout o těch klíčových věcech. Protože je možné, že se nám podaří dosáhnout kompromisu u těch méně důležitých eh, otázek a pak možná prohrajeme zase u těch eh, klíčových. Možná unbundling bude jednou z těch klíčových otázek. Berichterstatterin für den Bericht. Chtěl bych poděkovat za tuto zprávu, ale už jsem zažil lepší spolupráci. A víte, že sice nám byly slíbeny kompromisy, ale já jsem je našel, eh, vlastně zatím se tyto kompromisy ještě neobjevily. A navíc ta diskuze se točí tak trochu dokola. Už máme po třetí diskuzi, stále se hovoří o regulačních úřadech, že je to důležité, transparence, transparentnost a samozřejmě servisní zařízení, která musí být dostupná všem. bundling, tady máme eh, rozdílné pozice, takže to není nové. Já jsem si stále kladl otázku, proč tady je ten časový tlak a o co vlastně jde. Eh, když jsme psali společný dopis, tak nám bylo jasné, že zatím železnice nejsou otevřené a od roku 2007 od prvního první byly eh, vlastně otevřeny tyto trhy a nic se neděje. A bylo nám jasné, že tady jsou rozporuplné eh, přístupy. A najednou je tady tlak. Komise spala devět let a najednou, najednou chce vyvíjet tento rychlý, eh, důrazný tlak. Proč? Zjevně to souvisí s řízením za porušení eh, smluv. Možná je tady obava, že Evropský soud nerozhodne v duchu komise a tudíž se musí rychle udělat něco jiného. Proto se jaksi přitlačilo na tento tlak. Já myslím ale, že to není naším úkolem. To opravdu není naše, náš úkol, protože soud rozhodne na základě zákona z roku 2001. A zda se to bude týkat eh, německého, francouzského nebo španělského modelu, a zda to bude v souladu tedy s tímto zákonem z roku 2001, já osobně jako neprávník o tom vůbec nemohu rozhodnout. To musí rozhodnout tento Evropský soud. A pokud padne toto rozhodnutí, tak poté ve světle tohoto rozhodnutí se budeme samozřejmě snažit o dosažení otevřeného trhu. To je jedna věc. A ten takzvaný kompromis, který se tady objevil, tak to vlastně bylo jakési prohlášení komise z roku 2006, což bylo samozřejmě ostřejší než roku 2001. Možná, že tehdy mm, byla prostě spáchaná určitá chyba, teď je snaha toto revidovat, takže měli bychom toto promyslet. Vyčkejme. A pokud tomu tak je, tak jak jsem to já uvedl, proč o tom komise nehovoří v této zprávě, vlastně to je jediná instance, která má iniciativu z tohoto hlediska, to nemá ani rada, ani my, jenom komise. Já jsem si pročetl text komise a nenašel jsem tam jediné slůvko k endbaldingu oddělení, ale zjevně je tady prostě boj v komisi. Někteří říkali, to není zajímavé, tento oddělení, a ostatní, ten druhý tábor říká, to je hlavní bod a je tady spor. Ale v tom textu se to neobjevilo. A v parlamentu máme hlasy, které by toto rádi převzali a kteří by tímto způsobem chtěli nějakým způsobem tedy pozitivně ovlivnit rozhodnutí soudu. Já myslím, že to není naše úloha. Tady by měli rozhodnout nezávislí soudci. A ta diskuze, kterou tady máme, tak tady bylo zcela zjavné, že to oddělení nehraje žádnou roli z hlediska otevření trhu. Můžete mít přísné oddělení, například ve Španělsku. Přísnější neexistuje. Ale máme tam close shop eh, ve Španělsku, který taky to vlastně eh, byl první přeshraniční vlak eh, ve Španělsku. Jinak je to uzavřené. Máme ostatní země, kde to není takto. Ale tam, kde je přesný, přísný regulační úřad, který může velice rychle rozhodnout, tak tam jsou tyto sítě otevřené. A to je rozhodující. A tady jsme všichni zajedno. Tento kompromis tady jaksi existuje již delší dobu. Já jsem nebyl pro ten odklad ale v každém případě to vypadá, že tyto věci ještě nejsou jasné. Takže to je ten rozhodující bod. Tady se musí rychle rozhodnout. Tady nejde o to, abychom rozhodovali v konkrétních případech. Jde o to, abychom rozhodli principiálně. A tady opět je nedostatek. Víte, že v Německu je to 14 měsíců, v Itálii 2 měsíce. Někdy to trvá dva roky, pokud to není dobře naplněno, pokud tedy se tam objeví nový podnikatel. No a ve Francii tam vůbec není žádná odpověď. Proto si myslím, že tady je nutné mít nezávislý regulační striktní úřad, který dokáže tedy rozhodnout rychle. To je zásadní podmínka. Transparentnost chceme také. Pan Kühn o tom hovořil. V takovém případě budete muset asi stáhnout váš eh, pozměňovací návrh, když jsem vás poslouchal. Ale nezávisle na tom, transparentnost je pro nás velmi důležitá. A samozřejmě přístup k servisnímu zařízení, to je velice důležité. Pokud se tam objeví nové podniky, tak musí mít možnost využívat těchto servisních zařízení. My jsme neřekli, eh, že by regulační úřad měl být oslaben, ale pokud tady vznikne spor například mezi německou železnicí a pokud jiný stát by chtěl použít eh, tuto infrastrukturu a řekne se, že tam není kapacita, v takovém případě by regulační úřad měl rozhodnout. Proto chceme tedy eh, striktní regulační princip, který by tady měl fungovat. To je ten rozhodující bod, který jsem chtěl uvést. A pokud budeme mít tyto tři eh, body ošetřeny, tak můžeme vytvořit eh, dobrý kompromis, ale nezávisle na rozhodnutí soudu. Děkuji, paní Rails. Děkuji, já bych se zmínila o čtyřech bodech, které jsou pro mě zvláště důležité. Za prvé, je to 206, toto je servisní zařízení, tady navrhuji, aby se vyškrtlo úvodní ustanovení 22. Služby musí samozřejmě zajišťovat rentabilní rozvoj dopravy, proto není možné je výjmout z toho integrovaného přístupu. Další oddělování například oprav a železnic, by mohlo poškodit plynulé fungování železnic. Musíme mít integrované železnice, které mají zkušenosti v různých oblastech železniční dopravy. Pouze takové železnice mohou být v zájmu občanů a mohou poskytovat optimální řešení. Z hlediska zaměstnanců železnice je eh, nutné udržovat tento integrovaný přístup předseda německých odborů napsal eh, členům Evropského parlamentu, že oddělení infrastruktury a podniků eh, v německých železnicích by mělo nedos, nedozírné dopady z hlediska železnice, koncernu, ale i z hlediska ekologické smysluplné politiky. A dále v dobách klimatické změny a zásadních transformací je nutné posilovat železnici jako ekologický druh dopravy. Německo mm, vnímá železnici jako e, důležitou součást trvale udržitelné dopravní politiky. Za druhé, pak máme eh, mm, přílohu 7, to je pozměňovací návrh 9. Tady jsme pro vyškrtnutí formulace Evropské komise, kde se hovoří o minimálních službách při stávce. Právo na stávku je základní, eh, základní právo, takže není možné ho okleštit eh, v souvislosti s touto formulací. Víte, že ve dvou případech došlo k přijetí Eh, soudního rozhodnutí, které se dovolávalo na úmluvu eh, ohledně tohoto práva na stávku. Takže právo na stávku je základní právo, které je zakotveno v mnoha ústavách členských států. Komise tady nemá žádnou kompetenci. A umluva o lidských právech je například v Rakousku vnímána jako národní zákon, ale to je případ i ostatních členských států. Existují ještě další mezinárodní dokumenty, které toto dokládají, proto je nutné škrtnout tuto formulaci ohledně minimální služby v případě stávky. Pak tady máme eh, pozměňovací návrh 225, který se týká delegovaných aktů. Tady navrhujeme také bez náhrady škrtnutí eh, to, co se zde uvádí ohledně delegovaného aktu, musíme odmítnout, protože vlastně eh, by to zasahovalo do eh, základní podstaty této železniční dopravy. Delegování není oprávněné v tomto případě a mělo by závažné politické dopady a vyvolává mm, obavy z hlediska demokracie. Parlamentní kontrola zde musí fungovat a tato parlamentní kontrola by byla výrazně omezena. Zasahování do této železniční politiky eh, by nebylo v pořádku, je nutné tedy zajistit eh, dohled parlamentu. Co se týče oddělování, tady bych podpořila ti, ty, kteří hovořili o kompromisech v otázkách oddělení. Jedná se o integrovanou železnici, to je princip a hodnota, kterou uznáváme v Německu. Z hlediska budoucnosti tato integrovaná doprava je velice důležitá. To znamená v souladu se sociálními partnery eh, odmítáme mm, eh, tyto návrhy. Děkuji. A zde bych chtěl zdůraznit, že eh, tady eh, jde více o evropské eh, železnice, ne Deutsche Bahn. A teď máme další členy. Pan Groš, čtyři minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodajce za tu práci, kterou až do posud realizovala a která vlastně byla obtížná její přejmnou odvahy do budoucna. Nemyslím si, že by bylo možné vlastně zde vtělovat do těchto pozměňovacích návrhů stanoviska jednotlivých národních železnic. To bychom měli 27 různých přístupů a nám jde o to, abychom zde měli jednotný evropský přístup Především před deseti lety jsme chtěli převážet více zboží, více cestujících prostřednictvím železnice, k tomu potřebujeme lepší infrastrukturu, také jsme chtěli správné nebo korektní ceny, chtěli jsme lepší vyškolování a chtěli jsme vzájemné uznávání tohoto školení. To znamená, že jsme nechtěli nějaké laciné mzdy, chtěli jsme dobře kvalifikovaný personál. A dnes si klademe otázku, jak a zda jsme vůbec toho dosáhli. A to je pro mě zásadní otázka, kterou bychom si měli v případě recast eh, položit. My jsme těchto cílů nedosáhli, to je jednoznačné. A nedosáhli jsme jich právě proto, že to, co jsme tam zadávali jako podmínku, nebylo vlastně eh, téměř v žádné zemi dodrženo. A nyní musíme konstatovat, že některá rozhodnutí členských států jsou taková, že v podstatě se budou snižovat mzdy, e, ceny se budou navyšovat, e, pokud tedy nepřijmeme evropskou regulaci. A tady ze strany parlamentu musíme říci, že my chceme, aby železnice byla efektivnější, aby se investovalo a chceme také ponechat pracovní příležitosti. A pokud bude i nadále někdo eh, přistupovat pouze národně k této otázce, tak to není v pořádku a to je přesně to, co se odehrává na úrovni rady. My musíme toto říct si ministrům. Naši ministři zatím nedávají žádnou šanci železnicím, aby se správně vyvíjeli. Pokud eh, by mm, chtěli dát tuto šanci, tak bychom neměli 6 tisíc různých práv z hlediska jednotlivých členských států. To znamená, že pokud ty země i nadále chtějí se omezovat pouze na národní legislativu, tak není možné eh, potom přistoupit na společné projekty. Co můžeme udělat v dalších oblastech? V každém případě můžeme zajistit, aby ta infrastruktura byla nejenom korektně financována v budoucnosti, ale aby poskytovala stejné podmínky. A k tomu patří transparentnost. A kdo chce transparentnost, eh, tak eh, samozřejmě potřebuje silné regulační úřady, které toto kontrolují. Jenom mít někoho, kdo je placen za to, aby to mm, překontroloval. Eh, víte, že ani ve fotbale to takto nefunguje. A když se už jedná o finance, tak samozřejmě je nutné také zkontrolovat výdaje těchto veřejných financí. Zřejmě v Itálii je to jinak. Pokud se jedná o poskytování služeb, tak bychom neměli mít žádné obavy, pokud se požaduje transparentnost, zvláště pokud veřejné finance jsou investovány do některých druhů služeb. A za druhé, pokud je to oprávněné, pak ty peníze půjdou ku prospěchu infrastruktury. Zlepší se infrastruktura nebo se zlepší služby eh, v dalších oblastech. Pokud všechny tyto otázky efektivity, transparentnosti, kontroly a dalších vizí, pokud všechny tyto otázky budou správně zodpovězeny, tak eh, to bude ku prospěchu železnice a nakonec dospějeme tedy k modelu, který bude odůvodnitelný. Já se domnívám, že bychom měli možná využívat jiných argumentů. Já jsem dnes ještě přesvědčen, že žádná země by mohla odůvodnit, že v její eh, zemi mm, může samostatně rozhodovat o tom, kdo a jak bude ovlivňovat tyto infrastruktury. Je jasné, že toto oddělení musí nastat, můžeme diskutovat o tom, kam až toto oddělení může jít, ale samozřejmě je to nezbytné pro to, aby tento trh správně fungoval. Dě- děkuji. Ano, kolega, rád, prosím, ale čtyři minuty. Technický komplex politik dosí. Děkuji, pane předsedo. Je to skutečně mm, technicky velmi eh, složité téma, také politicky velmi obtížné, proto bych zpravodajce chtěl popsat na úspěchu do těch dalších měsíců. My si musíme uvědomit, že je nutné udělat něco, abychom zajistili pokrok, tak aby železniční trh v Evropě byl eh, výkonnější a aby byl ku prospěchu uživatelů a také pracovníků v tomto oboru. Já si myslím, že bychom měli postupovat jednotným způsobem, a to z hlediska několika bodů. Potřebujeme posílit kapacity a možná bychom měli uvažovat o dalších krocích. Network je samozřejmě záležitost, kde musíme přistoupit ke stejné interpretaci některých norem a definicí. A já bych navrhl, zda bychom neměli vytvořit jakýsi předstupeň Evropského regulačního úřadu, například pro některé koridory eh, přepravy zboží. Pak je tady další bod, financování infrastruktur. Jakým způsobem bychom mohli tyto finance eh, zajistit? Víte, že eh, zpravodajka již hovořila o těch velkých investicích v rámci jednotlivých členských států. Pak jsou tady ještě další aspekty, které jsou důležité. Jaké náklady například mohou být eh, zaúčtovány a kalkulovány v této souvislosti? A ještě jeden bod, který by měl být specifikován. Je to skutečnost, že tarify jsou velmi odlišné v jednotlivých členských státech. Jsou to tarify za využívání infrastruktur. Nevím, jestli je to odůvodněné. Možná bychom potřebovali určitá kritéria pro kalkulaci těchto tarifů. A nyní oddělení. Tady se zpravodajka snažila najít jaksi určitou vyváženou pozici mezi stanovisky, které jsou extrémní a mezi těmi stanovisky, které to chtějí mít integrované. Tady bychom měli tedy diskutovat o tom, jak toto uh, sformulovat, co je podstatným prvkem, co není podstatným prvkem, také to souvisí tedy s poskytováním služeb. Samozřejmě my všichni chceme, aby provozovatelé infrastruktury pracovali nezávisle a aby zde byly, eh, byla stejná východiska z hlediska poskytování služeb. O tom vše musíme diskutovat. A poslední bod. Liberalizace mm, národní dopravy z hlediska přepravy cestujících. A když jsme přijeli eh, třetí železniční eh, balíček před několika lety, tak jsme se dohodli i s dalšími institucemi, že provedeme tuto diskuzi roku 2012 a že do té doby komise předloží návrh. Neměli bychom tedy předjímat tento návrh, samozřejmě to musíme od toho oddělit. Ale jsou tady některé velmi citlivé body z hlediska národní státu. Děkuji, paní Dura. Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodajce za eh, rezime které předložila, ale je to rezimé, rezimé různých pozměňovacích návrhů, ale do posud eh, jsem nezjistila, jaká je ta linie, kterou bych chtěla prosadit eh, zpravodajka ve výboru. A to je důležité, protože to je na nás, tedy na parlamentu a na výboru, abychom se snažili do toho dát určitý pořádek a tady my tedy nemůžeme spolhat na radu, že ta přijme ten jednotný prostor, každý se tam bude snažit prosadit to svoje. Já chci zúraznit tři body, které eh, se doplňují a figurují v návrzích. Za prvé, myslím si, že ta slavná otázka eh, oddělení eh, infrastruktury od provozu, takže samozřejmě z té komise je váhavá, jsou zde dva názory a já si myslím, že není třeba eh, eh, ještě ukládat povinnost eh, dalšího oddělení než pouze organizačního oddělení železničních služeb a mm, zájmu větší transparentnosti samozřejmě třeba, aby v té organizaci Eh, těchto různých komponent, aby to bylo pod dohledem eh, regulace, regulačního orgánu, aby se to organizovalo ale na národní úrovni, protože tam se to udělá nejlépe, protože většinou se to reguluje na národní úrovni s možností, ale že se případné spory budou řešit na evropské úrovni. A na druhé straně nesouhlasím s tím, že bychom eh, měli tedy ještě tedy to více tam všechno rozhodit celý a celé a potom v naději, že se to nějak poskládá dohromady. Ne, já si myslím, že to by bylo velice nebezpečné. Potom ty železniční služby zde podporují princip otevřít třetím stranám ty nevyužované kapacity, ale odmítám akceptovat, že ti historičtí provozovatele hned by najednou byli vyklizeni z toho zařízení, které dnes používají. Já myslím, že tady je třeba postupovat inteligentně a umírněně. A je důležité říci, jaký je náš cíl, jaká je naše filozofie a pokusit se kromě těch technických otázek eh, mít jasnou linii v této agendě. To není, tady nejde pouze o technickou rekodifikaci, ne, tady chceme vyslat reálný signál, jak se to má zorganizovat s tím, že se musí respektovat specifické rysy a musíme eh, co nejvíce ale se snažit o to přiblížit se v Evropě, harmonizovat to, ale nepůsobit ideologicky, ale aby to skutečně bylo funkční. To je náš cíl. Paní zpravodajko, čeká vás hodně pozměňovacích návrhů ke zpracování, to je pravda, ale je třeba, abychom od vás dostali takovou základní linii, eh, které se bude držet náš výbor, potažmo parlament vůči radě určitě, eh, eh, která hodně jaksi vychází z těch národních systémů a je to na nás tedy, abychom my eh, se snažili o toto vyřešit a tady nejde pouze o nějakou revizi a pouze nejde o to dát dohromady nějaké technické adaptace, které to nikam moc nepovede. Děkuji. Ano, máme zde celou řadu kompromisů již teď, na kterých pracují ti, kteří si vzali slovo do posud. Ano. Suggest, Michael. Michael, no, Eh, tak se mm, podívej sám ve své frakci, jak tam funguje komunikace. Eh, ano, máme, máme určité kompromisní návrhy, na kterých se pracuje. Ono eh, je těžké tedy takto zavalit s pravodajkou sedmisty navrhovateli a říct si, no tak jak tedy, co ona na to, jaká je ta linie. Ono je to těžké a takhle tvrdě na ní útočit, to není pěkné. A je třeba Eh, eh, aby všechny frakce se do toho zapojily, aby se všichni chovali participativně. Pan Kančan, čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji Deboře za práci. Děkuji Deboře za práci, kterou provádí, která je velice těžká a mm, politicky jaksi citlivá a e, i když ještě máme e, určitý čas, e, tak bychom měli ho věnovat lepší takové reflexy. A často my zde říkáme, no rada to nechce, ale já si myslím, že my v parlamentu bychom měli e, sami si věci ujasnit a snažit se o konvergenci názoru. A já si myslím, že ve čtyřech bodech by bylo užitečné e, více e, se tím zabývat. Liberalizace, unbundling, regulační úřad a O tom, eh, co to je ta infrastruktura, jak ji vnímáme. Eh, pokud jde o liberalizaci, pro mě to je zásadní věc, protože eh, pokud nebudeme liberalizovat i tu regionální, národní dopravu, no tak ten zbytek bude k ničemu, protože tím spíše zkomplikujeme život a neotevřeme tu možnost, aby cestující mohli za stejných podmínek cestovat přes celý vnitřní trh v Evropě a využívat tomu tedy železnici. Pokud někdo namítá, že pro tu tedy regionální dopravu, že e, máme zde nařízení 2007 s tou povinností veřejných služeb, no dejme tomu, ale já si myslím, že liberalizace národní tedy a regionální osobní dopravy, to je ten první bod, kterého bychom se měli chopit a potom hovořit o ostatním a e, odsunout to na rok 2012. Já nechápu, proč by to mělo být až poté. Protože teď je ta chvíle jít tímto směrem. Ano, eh, samozřejmě 12 mm, eh, měsíců, někdo říká, že to je málo, můžeme to prodloužit dobře, ale cíl je jasný. A zde samozřejmě musí být ale absolutní vzájemnost mezi členskými státy. Pokud jde o unbundling, tady to eh, Tady se nyní pracuje na kompromisu a to je ten správný směr. A já chci zdůraznit, že e, musíme i e, e, kontrolovat, vědět, kdo má v moci tu infrastrukturu, ale také i musíme mít jasně kdo, jasno v tom, kdo jmenuje eh, ta představenstva, ty statutární orgány. A potom ten regulační úřad, ten musí být teoreticky evropský, ale eh, musíme zároveň i posílit naše eh, národní úřady a snažit se je propojit s tím evropským. Potom ta část týkající se infrastruktury. Zde si myslím, že kromě železnic jako kolejí a celé té infrastruktury, která je Eh, užitečná, eh, tak eh, i jde samozřejmě o nádraží, protože to je také součástí infrastruktury s těmi službami. A potom je tam další infrastruktura, která je užitečná a to by všechno mělo přejít do přílohy 1, tedy do té oblasti vlastnictví infrastruktury. A já myslím, že výchozí bod, eh, eh, ze kterého vzešla Debora, to možná bylo třeba v některých aspektech docela riskantní, ale já myslím, že my bychom všichni se měli snažit a eh, přispívat k řešení tohoto důležitého tématu, které je zásadní vůbec pro fungování všeho. A to, myslím, téma liberalizace národní a regionální osobní dopravy. Děkuji. Pan Herzog. Ja, vielen Dank, Herr Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové. Nejdříve bych chtěl eh, důrazně pochválit naši zpravodajku. Dělal dobrou práci, není to jednoduché a myslím si, že není úplně férové, pokud je dnes tak trochu zatlačena do kouta v v tom duchu, který tady zazněl, že nesprávně spolupracovala. Je to komplikované téma, emocionální téma. Musela do sebe vstřeba, vstřebat mnoho, mnoho různých stanovisek. Co se týče regulačního úřadu, já jsem pevně přesvědčen, že naše zpravodajka jde správným směrem. Úřady musí být nezávislé, musí mít velký záběr kompetencí a musí být dostatečně vybavený. Další bod se týká těch essential facility. Tady bych chtěl poukázat na jeden bod. V konečném efektu by mělo být možné, pokud se nebudou tyto essential facility využívat, tak aby byly dány také eh, šanc pro případně postoupení prodej. Pak se tady hovořilo o nediskriminovaném přístupu na trh. Samozřejmě to musí být eh, zaručeno pro všechny podniky v celé Evropě. A tady rozhodující bude eh, pozice a profilování představenstva těch jednotlivých provozovatelských podniků. Tím se budeme zabývat další týdny. Jak tady najít řešení, aniž bychom nějakým způsobem eh, poškodili holdingový model, ale přitom je nutné stanovit jednoznačná kritéria. Já jsem hovořil o holdingové struktury. Já si myslím, že bychom ji neměli rozbít, pokud není úplně jednoznačné, že toto je škodlivé pro konkurenceschopnost. Tyto důkazy zatím ještě nebyly předloženy. Naopak máme země, kde bylo jasně prokázáno, že eh, vlastně tyto podniky nepatří k těm první, eh, pěti prvním nejdůležitějším a že zde není nějaký škodlivý dopad na konkurenceschopnost. Ještě jednou bych chtěl poukázat na to, že v tuto dobu Eh, jako sociální demokrat a odbrář musím poukázat na to, co se děje v Německu. Existuje to i v jiných eh, zemích, dochází ke koncentraci tarifů, což samozřejmě eh, není v pořádku a Mm, pravděpodobně eh, tady budou ještě horší podmínky z hlediska těchto různých holdingů. To znamená, bylo by dobré tady mít jednotný přístup, a, protože v současnosti se pozice podniků zhoršuje. A na závěr eh, právo na stávku, to je podle mého názoru významnější než takzvané minimální služby. Tady souhlasím s kolegyní, která o tom hovořila eh, to je naprosto nezbytné a co se týče infrastruktury v Evropě, je všude deficitní, to víme. E, samozřejmě můžeme přemýšlet, zda ji oddělit či nikoliv, ale nicméně e, musíme se zamýšlet zvláště nad trasami a nad cenami, které jsou šroubovány nahoru, což e, samozřejmě musí platit občané. Proto si myslím, že je správné že došlo k tomuto odkladu na říjen a že máme ještě čas na to, abychom vypracovali správné eh, kompromisy, abychom zohlednili také pluralitu z hlediska eh, tohoto managementu. Děkuji. Pan Fidanca jako další. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl vyjádřit podporu zpravodajce v tomto obtížném úkolu a ještě pár týdnů navíc určitě bude užitečné, abychom našli takový správný rámec pro diskuzi. První téma eh, na mm, stole, to již zmínil kolega Hančan, to je otevření trhu. A pro mě to je absolutní priorita. Já si nemyslím, že bychom měli pasivně čekat na rok 2012 a čekat na nějakou iniciativu komise je třeba, abychom eh, se tímto tématem přístupu k infrastruktury zabývali již teď a abychom tlačili směrem k otevření trhu. Já jsem přesvědčen, že je třeba chopit se této příležitosti a reálně otevřít trh a, a bychom i zlepšili tímto hospodářskou soutěž a konkurenci služeb pro občany. Eh, a mm, zde tedy zatím mm, určitě eh, i eh, u té regionální a národní dopravy. A potom eh, regulační úřad, jste, jsme již slyšeli podobné názory, jako mám já. Měli bychom posílit roli národních regulačních úřadů jako nezávislých úřadů, s tím souhlasím, s jasnými kompetencemi a úkoly a k tomu již máme hodně pozitivních návrhů. Jsem přesvědčen, že návrh zpravodajky vytvořit eh, síť národních eh, regulačních úřadů, to je dobrá myšlenka s cílem mít skutečný úřad eh, Evropského regulačního úřadu, který by i dohlížel nad těmi národními a který by případně suploval jejich nečinnost, tak jak to máme v jiných sektorech. A než tedy se e, splní tento úkol, tedy než budeme mít ten Evropský úřad, tak bychom měli zavést e, větší koordinaci pod gestí e, Evropské komise, která by tedy více koordinovala národní úřady. Pokud jde o unbundling, zde je třeba eh, jít cestou částečně integrovaného modelu, to znamená oddělit účetnictví, organizační oddělení a eh, především co se týče plnění těch základních funkcí. Pokud je o nezávislost, zde jsou základní podmínky, jako třeba oddělení eh, těch úřadů, důvěrnost informací, větší transparentnost, například při eh, eh, mm, řízení mm, lidských zdrojů. Dále systém nezávislosti, transparentnosti mm, a správce sítě, to, je, to platí tedy pro něj, to je ten, který tedy Eh, spravuje eh, ty trasy a to by se mělo vztahovat i na ty holdingy. Dále eh, i je třeba precizněji definovat koncepci nebo institut infrastruktury, jak říkal kolega Kančan, s tím, že bychom měli i se zaměřit vlastně na ten poslední úsek, na ta, na ta nádraží, ta také vstupují do infrastruktury. A závěrem, moje priorita je otevření trhu, eh, silná role regulačních úřadů, národních úřadů s výhledem toho Evropského úřadu a e, potom e, tedy to oddělení těch základních funkcí. Děkuji. Tikal. Děkuji, paní Tikal. Domnule președinte, Vreau și o felicit pe doamna Sera. E, já bych chtěla poblahopřát naší zpravodajce a poděkovat jí za veškeré úsilí a chtěla bych jí popřát na úspěchu. Co se týče investic do železniční oblasti konstatujeme, že bohužel v posledních letech úroveň investic poklesla, jak z hlediska údržby infrastruktury, tak z hlediska budování nových infrastruktur a modernizace. V některých členských státech kvalita služeb klesla a zároveň si přejeme, aby počet podniků které převážejí zboží a osoby, aby tento počet se zvyšoval. Nový železniční balíček by zároveň měl zlepšit kvalitu a bezpečnost a navýšit zaměstnanost. Přejeme si regulační úřad, který by měl být co možná nejsilnější. Chceme transparentnost, konkurenci, ale ne za každou cenu. Oddělení mezi zprávou infrastruktury a využíváním železnic by neměla mít negativní dopad na podmínky zaměstnávání a na sociální práva pracující v této oblasti. Měli bychom dodržovat sociální doložky, vyhnout se sociálnímu dumpingu, nekalé soutěži. Tady hovořím především o nových subjektech na trhu. Podmínky přístupu k infrastrukturám by neměly mít za dopad eh, nemožnost pro cestující získávat eh, informace a nemělo by to mít negativní dopad na cenu eh, jízdenek. Také požadujeme na Evropské komisi, aby dohlížela nad vývojem v oblasti zaměstnanosti, nad sociálními podmínkami a také nad dodržováním sociálních norem této oblasti. Chceme, aby komise se skontaktovala s odbory, odborářskými centrálami a také se zástupci uživatelů. Co se týče financování železničního systému, myslím si, že by bylo nutné, i když eh, členské státy mohou svěřit železničním podnikům možnost přispívat eh, k rozšiřování infrastruktur, ta zásadní odpovědnost zůstává na úrovni členských států. Proto je nutné, aby vlády zajistily nezbytné financování. A proto si myslím, že národní plán rozvíjení infrastruktury a železničního systému, tento národní plán by měl být rozprostřen na ne pět let, ale na deset let. Pane předsedo, jsem proto, aby to období bylo delší, aby bylo možné pro členské státy mít dostatek času na modernizaci a zajistit dostatečný systém a napojení na evropskou síť. Jedná se o pozměňovací návrh 719, 720. Na závěr bych řekla, že nový železniční balíček by neměl být krokem zpět. My máme už dva železniční balíčky. Ten první nebyl dostatečně uplatněn ze strany členských států, takže by nebylo dobré, abychom udělali krok zpět. Potřebujeme konkurenceschopný trh, protože to je jediná možnost, jak zlepšit a rozšířit tento sektor. Děkuji, paní Bilbo. Děkuji, pane předsedo. Pouze chci vysvětlit, a jak jsem tedy obhajovala mé pozměňovací návrhy. Ty pozměňovací návrhy jdou v tom smyslu, že je třeba vytvořit opravdový jednotný železniční prostor, který bude udržitelný, účinný, bude konkurenceschopný, bude interoperabilní a které poskytne lepší služby klientům. A proto prostřednictvím pozměňujících návrhů obhajuji také opravdové otevření železničního trhu. Ovšem proto musíme lépe obsáhnout, lépe upravit stávající legislativu, doplnit o maximální transparentnost podmínky trhu, eh, dodat nezbytné investice pro zajištění rozvoje a zachování stávajících struktur a také rozvíjet tu konkurenceschopnou kapacitu. Musíme také zajistit, to oddělení mezi železničními společnostmi a správcemi infrastruktur a stejně tak rozlišit poskytování služeb a využívání nebo provozování těch infrastruktur je třeba zabývat se také funkcemi dohledu těch regulačních orgánů. Toto je tedy nezbytné, abychom tímto způsobem se vyhli diskriminaci mezi podniky a umožnit také přístup na základě rovných podmínek pro všechny. Je třeba vytvořit pobídky pro eh, investice, ale to si vyžaduje také jasnost v rámci projektu a dlouhodobých rozpočtů ze strany všech institucí. Podobně jako poslanec Tremosa obhajuje potřebu, a to je v návrhu 301, aby financování infrastruktur tam bylo tam byla zapojena povinnost členských států konzultovat také regionální úřady, aby zjistili, jaká je realita a, a věděli, jaké jsou územní projekty, protože ty územní eh, projekty tady musíme na evropské úrovni uznat, že eh, místní regionální orgány mají své pravomoci, mohou stanovovat strategie i pro oblast železnic, železnic a je tedy třeba i zapojit i tyto orgány. Také prostřednictvím návrhu posilujeme tu potřebu vytvořit evropský regulační orgán, který by byl nezávislý a který by byl účinný a já upřednostňuji, aby to bylo ve dvou letech spíše než v období pěti let. A na závěr chci říci, že souhlasím, jsem pro ty srovnávací tabulky, protože to dodá transparentnost a právní jistotu. A zejména proto, že zatím jsem si nevyslechla jeden jediný argument, který by vysvětlil a odůvodnil, proč by ty tabulky neměly být eh, zahrnuty. Vždyť oni přinášejí eh, jedině jasnost, transparentnost, bezpečnost a právní jistotu. Toto jsou tedy ty linie, které stručně vysvětlují naše pozměvací návrhy. Děkuji, pan Rike. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, poděkovat Deborah za její práci. Ta velká železniční síl Evropy, to je vlastně symbol Evropy. Já víme přesně, co funguje v Evropě, nejenom z hlediska dopravy. Je nutné otevřít, modernizovat, kontrolovat, je nutné, aby to bylo transparentní. Vypadá to, že u železnic tady existuje specifický problém, protože je to už 15 let, co se snažíme zde něco udělat. Všichni vědí, co se musí udělat pro to, abychom měli výkonný evropský železniční systém. Je nutné otevřít síť, otevřít facility, musíme mít silný regulační úřad je nutné zohlednit sociální situaci a také povinnosti veřejné služby, protože to jsou eh, politické prvky, to všichni vědí, a zároveň ekonomické prvky. Infrastruktura musí být vybavena finančními prostředky, musí být zviditelněna, musí se otevřít soutěž. Proč tedy tady probíhá taková diskuze s argumenty, které jsou od druhu? Tady bylo řečeno, holding je v pořádku a když to funguje, tak to musíme ponechat. Já bych řekl, eh, všechny monopolistické systémy se domnívají, že bychom neměli zrušit to, co funguje dobře. Ale tady jde o to, zda skutečně mm, ten správný systém bude mít přidanou hodnotu či nikoliv. Nemůžeme se omezovat na tento typ systému. Existují i další, jenom proto, že to tady existuje, funguje. A tady je eh, velký problém pro naší spravodajku. Eh, ten spočívá v tom, že to nejde napříč eh, politickými skupinami, ale vlastně to naráží na národní systémy. Viděli jsme také, jak na to reaguje rada. A pokud budeme takto pokračovat, tak se nic nezmění. Budeme v situaci jako na před 15 lety. Chtěl bych říci, že při prvním vystoupení, když jsme hovořili na toto téma s komisí, tak jsem řekl, že jsem byl velmi zklamán návrhy komise. A teď, když mám tento dokument ze strany rady, tak se omlouvám komisi, protože je to mnohem lepší než to, co nám navrhla rada. I v železnici nebo v, tomto, v této oblasti je možné udělat také krok vzad. Je to skutečně obdivuhodné, protože vlastně se tady hovoří o této bílé knize, hovoří se o inkluzivní dopravě, o ekologické dopravě. No a co to je za dopravu? To je železnice. Takže eh, co tady děláme, je vlastně ten projekt, ke kterému chceme na závěr dospět. Samozřejmě se to nepodaří hned na úrovni rady. Když jsme hovořili o Bílé knize, pan Groš řekl, no tak před těmi pěti lety to byla diskuze jaksi s nekonečným horizontem, ale já bych řekl, že teď se to už zlepšilo z hlediska 2050. Ja, vielen Dank. Esteba, děkuji. Hned na začátek bych chtěl jak si uvítat snahy naší kolegyně. Chtěl bych jí popřát mnoho úspěchu. Myslím, že opravdu má velmi obtížnou práci, vycházela z podkladu komise a ten odklad časový vítám také. Já myslím, že budeme mít více času, abychom lépe posoudili tuto obtížnou otázku aby užili těch měsíců k diskuzi ohledně návrhu. Velmi stručně bych řekl, s čím nemohu souhlasit. já jsem to vyjádřil v podobě mých pozměňovacích návrhů, co se týče unbundingu. Myslím si, že tady máme co dočinění s různými modely. Měli bychom nejdříve soustředit zkušenosti Samozřejmě musíme zaručit otevření trhu, musí tady fungovat soutěž, na, samozřejmě tady nesmí být diskriminace. A to mě vede k druhému bodu ohledně posílení regulačního úřadu. Já myslím, že kdo nechce endbanding, tak musí souhlasit s posílením regulačního úřadu, s tím, že bude vybaven lidskými zdroji, kvalitními zaměstnanci, ale Přesto jsem proti Evropskému regulačnímu úřadu. Myslím si, že bychom měli eh, zohledňovat národní zkušenosti a národní specifika. Dále se zde hovoří o servisních zařízeních, ty návrhy nemohu přijmout. Hovoří se o liberalizaci národního systému. Já myslím, že bychom měli nejdříve vyčkat na návrh komise, bude to vlastně čtvrtý železniční balíček a mm, tady určitě dojde jaksi k velkému záběru, nebude to omezeno pouze na železnici. Mohu uvítat posílení těch regulačních úřadů a také pozměňovací návrhy, které souvisejí se zaměstnaností a sociálními podmínkami Hospodářská soutěž nesmí vést k sociálnímu dumpingu. I tady je nutné dohlížet nad pracovními podmínkami. Nebylo by dobré, abychom zažili situaci, kterou jsme před několika lety zažili v silniční eh, dopravě. Co se týče financování infrastruktur, to je záměr, který mohu podpořit a e, samozřejmě, že hm, odmítám to, co zde je uváděno ohledně práva na stávku. Vítám pozměňovací návrhy, které hovoří o internalizaci externích nákladů, kde by se měly sjednotit podmínky tak, aby nedocházelo k porušování hospodářské soutěže. Takže využijeme těch následujících měsíců, abychom e, posoudili náležitým způsobem předložené pozměňovací návrhy. Děkuji, pan Danten. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Matěj Groš eh, velice dobře eh, popsal, o co nám jde před deseti lety eh, co jsme chtěli pro železnici tehdy, tedy jsme zahájili tuto aktivitu a všude zatím, jak si to tak se nějak vyvíjí. A co dnes mohou udělat naši voliči. No, zjistí, že to otevření trhu neznamenalo zlepšení služeb. Jsou zde i případy, kdy naopak došlo k tomu, že se zhoršily ty služby. Podívejme se třeba na co, to, co se děje dnes eh, mezi těmi různými železničními společnostmi, jak je to s tou konkurencí, která eh, jak si se tam vede a někdy, eh, když třeba století ty vlaky byly mezinárodními vlaky, tak dnes eh, lidi tedy převezou autobusem, aby se dostali do národního vlaku A a potom B, protože tam mezi těmi systémy není propojení. No, takže vůči občanům eh, to je jaksi, že je to postaveno na hlavu. Já vítám odvahu zpravodajky a bez ohledu na to, jaký typ řešení přijmeme, tak musíme jít rychle, abychom to dobře vyřešili. A jak jsme již říkali předtím a jak i připomněl Dominik Rike, mm, mm, mít tedy eh, eh, dopravu, která bude spotřebovat méně uhlíku, dekarbonizace, ano, to je důležité, to musíme zajistit pro spotřebitele a železnice to plní. A my zde e, e, v naší instituci pořád e, tedy, jak si nám pořád jde o konflikt zájmu, ale někdy ty konflikty zájmu na různých úrovních blokují nebo jsou překážkou pro zájem občana. Děkuji a než vyzvu komisi, tak ještě stručně já sám za sebe. Já si myslím, že místo předseda Rike to řekl velice dobře, e, o co tady skutečně jde v té mm, bitvě Eh, určitě my se dohodneme na kompromisech, ale ta skutečná bitva proběhne s radou, eh, protože, jak bylo řečeno, rada eh, se již pokusila o to rozmělnit, okleštit návrh komise. A takže to, na to jsme zvyklí. A my teď hm, budeme mít co dočinění se skutečně tvrdou bitvou. A a Teď je otázka, zda vůbec některé e, členské státy si přejí pracovat na železnicích a e, chtějí vůbec evropský železniční systém. Třeba hm, jsou spokojeni sami doma u sebe a naopak e, se stáhli sami do sebe Eh, třeba za poslední leta jsme to viděli u některých vlád, které se uzavřely v národních hranicích eh, a jak si eh, stojí na těch svých barikádách. A mm, takže, ale nám jde o to o určitý pokrok pro evropský železniční systém. Samozřejmě tady budou neschody ohledně třeba unbundlingu, ale ve finále já zde eh, na vás apeluji, že status quo není alternativou. To není alternativa nic nedělat. A eh, já již jsem tady od roku 89 a já jsem viděl pokrok v různých dalších eh, sektorech dopravy, a, ale vůbec ne v železnici. Sice k nějakému došlo již, ano, to přijímám, ale E, nejede to tedy e, rychlostí TGV, to ne. My spíše e, jedeme rychlostí nějakého tanku. A a třeba, když to srovnáme se sektorem letecké dopravy, nás čeká velká cesta než eh, skutečně budeme mít pravý evropský železniční systém. A pokud my tady v parlamentu mm, nebudeme schopni se dohodnout na principech a prioritách evropského železničního systému, tak eh, jsem si jist, že určitě to nebude rada ministrů, eh, kteří to předloží, protože to zrovna není v jejich zájmu proto chci, abychom se semknuli kolem zpravodajky, pokud to půjde, i když tam neschody určitě budou, ale potřebujeme jasnou e, pádnou pozici e, v parlamentu, až budeme hlasovat v říjnu a potom půjdeme do té skutečné bitvy. A ta skutečná bitva, jako vždy, bude s členskými státy, které Eh, se uzavřeli v té své baště, oni tomu říkají rada ministrů, pan Kastelety za komisi. Thank you, thank you. Děkuji, pane předsedo, a dobré odpoledne vám všem. Rád bych eh, samozřejmě začal tím, že se nevyhnutelně odkážu na události minulého týdne a na radu přes tu konzervativní pozici některých členských států konečně Evropská rada úspěšně eh, přijala poměrně velkou většinou ten svůj obecný postoj. Tento text není ideálním textem, je to výsledek opravdu složitých rozpráv, mnoha kompromisů, plně neuspokojuje komisi protože mnoho návrhů, mnoho ustanovení zde bylo v podstatě úplně eh, zničeno, ale eh, duch toho návrhu komise eh, v podstatě nebyl protiřečen. Tato dohoda s Razou by měla vést parlament rychle postoupit v jeho práce a dnes jsme zaznamenali tedy to, že dnes ráno jste se rozhodli odložit rozpravu a hlasování ve výboru. Já bych chtěl připomenout, že před rokem, pane předsedo, jste jménem vašeho výboru vyjádřil překvapení nad možnými prodlevami při přijímání návrhu komise a obvinil jste, že ten návrh pak bude pod tlakem lobbingu průmyslu. Dovolte mi dokončit. Řečník je přerušen. Máte na mysli tento výbor? Je na komisi. Na komise rozhodně nesmí takto poukazovat na parlament ohledně rychlosti našich činností, když tu čekáme celé roky na nějaký návrh komise. To je ta klíčová věc, říká předseda. Takže já bych navrhoval, aby ten tón vaší odpovědi byl trochu umírněn a mohli bychom přejít k dalšímu bodu pořadu jednání. Ano, takže eh, to budeme mít návrh komise v nadcházejícím roku. Je tu celá řada pozměňovacích návrhů i z výboru ITRE, takže se nemůžeme v tak krátké době vyjádřit eh, náš postoj ke všem. Zmíním jen několik z nich. Máme tu některé návrhy ohledně článku 13, přístup k železničním službám. Tady členské státy spíš eh, obhajují ty vnitrostátní úpravy. Komise již obhájila své postoje na předchozích eh, zasedáních, takže se nebudu vyjadřovat ke všemu. Co se týče regulačních orgánů, tady máme, můžeme podpořit některé návrhy některých členů výboru, co se týče posílení eh, nezávislosti těch národních regulačních orgánů a co se týče možnosti posílení rozhodování nebo také uvalování sankcí železničním společnostem. Rád bych zdůraznil to, že ta otázka regulačního orgánu je v podstatě jedním z těch cílů této přepracované verze a v podstatě hovoříme i o možnosti vytvoření regulačního orgánu na evropské úrovni. Je to určitá možnost, ale eh, musíme zajistit, aby tedy se mohl také opírat o účinné národní orgány. Mnoho parlamentní, členů parlamentu navrhuje určité výjimky, samozřejmě na to se zase musíme podívat opatrně. Uh, jsou tu určité výjimky, které by se měly ale zakládat na opravdovém opodstatněném odůvodnění. A na závěr bych chtěl zdůraznit, že jak asi víte, toto přepracování, tento text podléhá kodif, kodifikovanému řešení, nicméně tvoří to součást mezi institucionální dohody. Ta, podobně by se mělo uplatňovat, to uplatňovat jako v přípravě pře, pracované znění z roku 2001. Ještě bych chtěl připomenout členům výboru ohledně legislativního postupu, pokud bude nezbytné, sem zapracovat nějaké podstatné změny do přepracované verze, tak ty části komise, které zůstávají nepozměněny, zůstanou nepozměněny na základě právního podkladu. Takže chci eh, připomenout zástupcům komise, pokud si myslíte, že taková změna je nezbytná, já si myslím, že od nezvolených e, zástupců nemusíme tady poslouchat lekce demokracie. Paní zpravodajka. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. Já skutečně chci poděkovat e, stínovým zpravodajům e, za tuto diskuzi, která mi objasnila některé jejich pozice. Ale zde bych sešla eh, z takové formální otázky pana Kramera. Já si myslím, že tady je třeba si to vyjasnit a eh, vzájemně eh, se respektovat. Hmm. No, není pravda, že bych nespolupracovala. Samozřejmě vždycky spolupráci lze zlepšovat. Zde ale neexistují eh, návrhy eh, kompromisů, které by byly odlišné než ty, které dnes byly rozeslány všem stínovým. Minulý týden jsme se sešli se stínovými a dohodli jsme se, že můj úkol bude předložit kompromisní návrhy týkající se regulačních orgánů národních, financování a delegovaných aktů, které jsem měla předložit před eh, E, e, naší e, další schůzkou a to je zítra ráno tedy a dnes byly rozeslány. Jiné neexistují, protože takže to jsem chtěla objasnit a potom, hm, pokud jde o to spolupracovat lépe, samozřejmě já jsem vždy vstřícná k tomu. Samozřejmě o tom budeme diskutovat zítra a v tomto návrhu myslím, že jsem tam Eh, schrnula příspěvky řady kolegů, především pokud je o úřad regulačního, regulační úřad, který z toho má vzejít posílený. Já souhlasím s panem Kůnem, s panem Grošem, eh, s panem Tremozou a se všemi těmi, kteří Eh, řekli, že tento úřad bude zásadní eh, v celé té rekodifikaci, že musí mít dostatečné kompetence, zdroje a nezávislost. A já si myslím, že eh, tady by bylo možné nalézt řešení pokud jde o články 31 a 32, tak jak i řekl pan Cíler. Teď ještě co se týče pozice, postoje některých kolegů, myslím pan Kramer hlavně, ten se zmínil o tom, že je třeba tedy i mít tu možnost obracet se na soud. Ano, naším úkolem, tedy úkolem parlamentu, je zabývat se legislativními návrhy a přijímat zákony. Já si nemyslím, že my bychom si mohli dovolit mít eh, Evropský parlament, který by byl nějak podmíněn, jehož fungování by bylo podmíněno eh, soudním dvorem. Já si myslím, že naším úkolem je něco jiného. A já to tady říkám i trochu na adresu eh, pana Vilse. Já to chápu tak, že evropští poslanci jsou tady, aby zastupovali evropské občany. A, e, e, e, a, a, a a pokud bychom měli zastupovat národní podniky, tak to asi se mílím, tedy jak vidím. Já beru eh, to, eh, beru na vědomí, že někteří zastupují Deutsche Bahn, ale ne, já se tedy asi mílím. Já si vždycky myslím, že máme zastupovat naše občany, evropské občany a i v tomto smyslu navrhovat, eh, tedy předkládat návrhy v rámci rekodifikace. Takže možná došlo k nějakému nedorozumění. A samozřejmě i souhlasím s panem Grešem, Grošem, který velice dobře schrnul cíl eh, oddělení eh, funkcí, to znamená, to, dá, to má i dát možnost větší transparentnosti, nezávislosti a nediskriminace přístupu k železniční infrastruktuře. Také i návrh eh, pana Alkadrau je velice zajímavý, především co se týče liberalizace. Zde máme celou řadu návrhů, především od eh, pana Kančana a od dalších poslanců. Ano, tady k tomu je třeba vést velkou diskuzi zde ve výboru. Ta diskuze musí být jasná, přímočará a myslím, že možná i paní Duran eh, by mohla s větší pečlivostí předložit návrh zpravodajky a i ty pozměňovací návrhy zpravodajky, protože tady já myslím, že ta linie z toho jasně vyplývá. Pokud ne, tak to ráda objasním, ale já si myslím, že tam ta linie je jasně nastíněna. A také i účast na předchozích diskuzích zde ve výboru také nám přece jasně objasnila, jaká je moje pozice a teď, pokud jde eh, o nutnost eh, věnovat eh, pozornost sociálním, těm sociálním ustanovením paní Tykau. Já s, s tím souhlasím, ano. Je třeba, i, já vezmu do úvahy všechny tyto připomínky i od odborových svazů. Teď pokud jde o nutnost toho, že bychom měli mít eh, eh, odvážný návrh Evropského parlamentu. Samozřejmě to je přece povinnost Evropského parlamentu chovat se odvážně a i být ambicioznější v tomto než komise, vzhledem k tomu, že práce, která nás čeká eh, v roce 2012, eh, je velice eh, intenzivní. Pořád to bude ještě práce na této agendě železnic a by ten systém železnic byl systémem, do kterého budeme chtít investovat do budoucna, že to bude systém tedy vylepšený, otevřený, a mm, jak jsem řekla, my potřebujeme e, infrastrukturu, e, e, která bude sdílená. K tomu bude ta rekodifikace užitečná, protože pokud ne, tak se nám nepodaří tedy vyhrát tu důležitou bitvu, bitvu liberalizace. To nás čeká v roce 2012 a já myslím, že proto by bylo velice vhodné tam jasně to popsat, jaká je iniciativa Evropského parlamentu a, e, jak, a vymezit se jasně k návrhům Evropské komise. Děkuji. Děkuji, ještě opakuji, že skutečnost, že jsme odložili hlasování, parlament má svoji demokratickou vůli tak to učinit, tedy odložili jsme to na zasedání v říjnu a to nám dodává příležitost se více eh, nad tím zamyslet, promyslet to, probrat i v srpnu na zasedání a aby tedy měla paní zpravodajka čas vše nezbytně projednat se všemi stínovými zpravodaji, připravit kompromisní návrhy, eh, setkat se se všemi stínovými zpravodaji ze všech eh, skupin a zřejmě tedy budeme hlasovat eh, ve výboru v říjnu a předběžně na plenárním zasedání v listopadu. Jak víte, je to něco, na co jsme již čekali 15 let. A dalším bodem našeho pořadu jednání je dohoda Evropské společenství Mexiko o některých aspektech leteckých služeb a já předávám slovo Silvii Tykau. A ještě bych chtěl požádat ty z... The rules of this ty z vás, kteří opouštějí zasedací místnost, tak eh, prosím utiš, eh, učiňte tak v tiše. Máme tu pravidla. V jedné zasedací místnosti probíhá jedno zasedání, takže pokud chcete hovořit na jiné téma, učiňte tak na chodbě, aby mohla kolegyně zahájit svůj projev. Eh, Diskutám. Předsedo, dnes diskutujeme o zprávě o rozhodnutí Rady ohledně uzavření dohody mezi Evropskou unii privind anumite între Uniunea Europeană și Statele Unite Jedná se tedy o dohodu mezi EU a Mexikem o některých aspektech leteckých služeb. Mezinárodní vztahy mezi členskými státy a třetími státy se opírali o bilaterální dohody ohledně leteckých služeb, ale roku 2002 Soudní dvůr se domníval, že tradiční doložky o určení v bilaterálních dohodách jsou v rozporu s komunitární legislativou. A proto komise vyjednala tuto dohodu, která nahrazuje některá ustanovení bilaterálních dohod, které souvisejí s leteckými službami a byly uzavřeny mezi členskými státy a Mexikem. Tato nová dohoda obsahuje několik důležitých doložek. Například článek 2 se týká doložky o určení, článek 3 bezpečnosti, čtvrtý slučitelnosti spravedlivé hospodářské soutěži. Chtěla bych zdůraznit, že dohoda z roku 2008 Stanovovala také reciproční doložku ohledně zdanění pohoných hmot na letech v rámci EU a letech mezi Mexikem a jinými americkými zeměmi. Rada nemohla akceptovat toto ustanovení a nakonec bylo toto ustanovení vypuštěno. Dohada byla uzavřena 15. prosince 2010, zatím se neuplatňuje. Rada potřebuje souhlas Evropského parlamentu k uzavření této dohody. Já jsem pro uzavření této dohody a ráda bych vám poskytla několik informací, které se týkají vztahu mezi EU a Mexikem. Mexiko představuje důležitý trh z hlediska přepravců z EU. Tito přepravci Mm, za rok 2009 eh, přepravy 2,5 milionů cestujících a představují 90 tisíc tun nákladů v roce 2009. Mexiko je na 21. místě z hlediska obchodních partnerů EU a pro Mexiko EU je druhým exportním trhem po USA a před Čínou. To se týče mm, obchodování, hodnota zboží, která byla dovezena roku 2009, eh, je 9,9 miliard euro a exportované zboží z hlediska EU do Mexika je v hodnotě 15,9 miliard eur. Jaké jsou nejdůležitější dovozy? je to dopravní, příslušenství, vybavení a nejdůležitější dovozy do Mexika jsou eh, pracovní nářady, chemické, eh, chemické přísady a další produkty. Vzhledem k tomu, že um, obchodní výměna mezi Mexikem a EU je velice významná a vzhledem k velikosti mexického trhu doporučuji našemu výboru, abychom podpořili uzavření této dohody. Děkuji. Chci připomenout eh, členům, že se jedná o postup souhlasu. mnohokrát. Já bych chtěl poděkovat zpravodajce za uvedení této zprávy. Je to velice jasné, udělala to velmi didakticky. Opravdu Mexiko je pro nás důležitým partnerem a jsem vždy překvapen, když zjistím, že vlastně e, tady bilaterálně dosahujeme někdy vyšších hodnot než se silnějšími partnery, například USA. A myslím si, že tyto formy dohod e, v konečném efektu jsou dobrou formou e, spolupráce mezi EU a těmito třetími zeměmi, také s ohledem na globalizovaný trh Myslím si, že i toto vlastně nastínuje některá dobrá pravidla, možná, která by se mohla v pozdější eh, fázi prohlobit. Děkuji zpravodajce a podporuji její stanovisko. Děkuji, paní Meissner. Děkuji, pane předsedo, já také děkuji paní Tykau za tuto zprávu. Je to další zpráva celé řadě těchto dohod ohledně leteckých služeb a týká se to některých aspektů leteckých služeb mezi Mexikem a EU. Bylo již řečeno, že Mexiko je velmi významné pro EU a proto bychom to měli vnímat jako základ. To říkal také pan Groš, to znamená, že bychom měli později uzavřít možná ještě širší, důkladnější dohodu. Je to dobrý základ. Tady se hovoří o USA, Kanadě. Já jsem vždy eh, vycházela z toho, že Kanada má vlastně nejvyváženější dohodu s EU. Pokud by se nám podařilo se k tomu přiblížit i z hlediska Mexika, byl by to dobrý další krok. Jinak eh, můžeme buď odsouhlasit nebo neodsouhlasit, jenom u USA jsme vlastně mm, si kladli otázku, zda bychom to nepodpořili, většinou jsme souhlasili. Tady je to v pořádku, je tady nediskriminace z hlediska přístupu, jedná se o bezpečnost, o některé bilaterální kontrolní inspekce. A toto všechno jsou důležité a dobré věci, které chceme, takže naprosto podporuji za naší frakci eh, tuto dohodu. Děkuji. Děkuji, paní Foster. Děkuji, pane předsedo. Také chci, já chci poděkovat paní Tykal. Souhlasím se vším, co paní zpravodajka řekla. A, a jasně je třeba si poznamenat, že tu máme velice významné obchodní vztahy s těmito eh, zeměmi, takže za ECR podpoříme eh, tento postoj k této dohodě. Děkuji. Děkuji a za komisi prosím. Euh, Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní Tykau za zprávu a za ten závěr, tedy doporučení eh, v tom smyslu, že parlament souhlasí s touto dohodou, jak připomněla správně paní Tykau, cílem Eh, eh, dohody je mm, znovu vytvořit tu eh, právní jistotu, protože zde jsme měli tady 12 bilaterálních smluv, které podle komunitárního práva byly nezákonné. My máme slavný judikát z roku 2002, který se týkal stejné věci se Spojenými státy. Takže mm, zde tedy jakákoliv evropská společnost bude moci hm, no, provozovat linku eh, do eh, Mexika z jakékoliv členského státu, samozřejmě eh, s tím, že tedy tam budou ta přepravní práva podle smlouvy s Mexikem. Evropské právo tedy toto hm, vlastně reflektuje. Je to již 45. dohoda podobného typu a je to důležité, protože jak se paní Tykau podotkla a jak i e, řekli kolegové, kteří se k tomuto bodu vyjádřili, e, svým způsobem to je mm, potenciál pro e, něco většího. A určitě třeba by to mohla být taková globální dohoda, jako ta, kterou jsme vyjednali za podpory parlamentu se Spojenými státy a americkými z Kanadou a s Brazílií. S Brazílií. Takže eh, vzhledem k významu eh, obchodu, obchodních vztahů a vůbec eh, té dopravy, tedy 2 miliony 500 tisíc pasažerů každý rok, tak stačí se podívat na mapu Ameriky a všem je jasné, že taková globální dohoda o liberalizaci a o konvergenci předpisů se zeměmi, jako je Mexiko, že to je víc než důležité. Bez pochyby hm, je to něco, co komise ráda promyslí. Víte, že tady jsou dvě základní předpoklady. Za prvé, naše partnerské země také musí mít zájem o takovou dohodu. To my nevíme ještě, jak to bude s Mexikem. A druhý předpoklad, jako vždy, eh, komise musí dostat k tomu mandát od rady. Eh, takže já si přeji, aby oba tyto předpoklady nastaly. Děkuji, eh, paní Tykau a pane předsedo, poněvadž mám slovo, tak ještě chci upozornit váš výbor, že minulý týden během Rady ministrů pro dopravu Rada eh, udělila mandát komisi vyjednávat s Moldavskem. Další země, sousedská země, se kterou můžeme uzavřít dohodu, respektive zahájit rychle jednání o ní. Děkuji. Děkuji zástupci komise za tuto informaci. A samozřejmě, že následně se chopíme i této záležitosti s Moldavskem, takže předpokládáme projednání a hlasování na konci srpna a následně hlasování na plenárním zasedání v září. Já vám děkuji, děkuji paní zpravodajce. V rámci bodu různé to nemám nic, co dodat. Pokud nikdo z vás si také nepřeje nic dodat, tak vám chci pouze připomenout, že datum a místo příští schůze je Brusel 11. až 13. července. Já vám všem děkuji, kteří jste s námi vydrželi po celé odpoledne a také děkuji tlumočníkům za spolupráci. Děkuji vám všem. Naschledanou.